výboru LIBE společně s výbory ITRE, AFKO a JURY. Za AFKO je zde paní předsedkyně Spinelli, za JURY pan Ferrara, paní Ferrara a za ITRE pan Kelly. Také zde máme prvního místo předsedu IMKA a KULTU, za IMKO paní Koraca Bild, a za kult paní Verhájen, která zastoupí předsedajícího tohoto výboru. My jsme se snažili to pojmout co nejšířeji a doufám, že pro kolegy to bude dostatečně otevřené a demokratické. Jedná se tedy o první část ze série slyšení, jak jsem říkal, na základě konference předsedů z 12. dubna a setkání s panem Zuckerbergem z konferencí předsedů, eh, které jste možná viděli. Cílem dnešního slyšení a nadcházející slyšení je ale něco jiného. A to slyšení s klíčovými partnery ve skandálu Cambridge Analytica a Facebook v těchto výborech, abychom se mohli podívat do hloubky, poučit se a využívat nástroje, které máme v EU k dispozici. Dnes si tedy uděláme inventuru této kauzy, abychom podrobně pochopili, co se stalo, proč se to stalo a jak se to mohlo dostat až do té fáze. 25.6. nás čeká druhé slyšení a třetí potom 2. července. S tím, že na některých těchto slyšeních budeme mít Facebook, dnes ne. Takže kolegyně a kolegové, začneme hned. Máme zajímavý panel. Chci jenom připomenout pravidla. Budeme mít jednoduchý systém, otázka na člena či na členku parlamentu a odpověď od určeného člena panelu, kterému bude otázka věnována. Politické skupiny se rozhodly na 27 slotech na otázky. Politické skupiny byly požádány, aby předložila jména poslanců či poslankyň, které za ně budou vystupovat. A na základě těchto 27 jmen jsme vytvořili seznam řečníků. Po prezentaci z panelu nejprve nám slovo předsedů příslušných výborů a následně se budu držet seznamu řečníků. Jenom chci všem připomenout, že můžete položit jednu otázku po dobu jedné minuty a říct musíte, na koho směřujete tuto otázku z panelu. Takže nemůžete pokládat pouze obecné otázky. Dostanete totiž pouze jednu odpověď od jednoho. Takže prosím o sdělení, komu směřujete svou otázku. A potom každý z členů panelu bude mít dvě minuty na odpověď. Vypnu mikrofon každému, kdo překročí jednu minutu. Pokud někdo není, kdo je na seznamu, tak dostane slovo další. Po něm tedy na seznamu. Představím řečníky, každý z nich následně bude mít krátký úvodní projev pan Sandy Parakalis, což je hlavní strateg Centra pro lidské technologie a původně pracoval ve Facebooku jakožto vedoucí operací. Paní Karol Cadwalder, což je novinářka z Guardianu, která poukázala na tuto kauzu. Paní Elizabeth Denem má na starosti informace v ICO o Spojeném království, vyšetřovala tento skandál a pan James Dipple Johnson což je zástupce komisaře, pak profesor David Carroll, který učí na Parsons School of Design v New Yorku a který ve Spojeném království podal žalobu, aby Cambridge Analytica musela ukázat, jak vytvořila jeho psychografický profil. A nakonec Christopher Wiley, což je bývalý ředitel výzkumu v Cambridge Analytica, který celou kauzu oznámil. Takže já vás všechny vítám a děkuji mnohokrát za to, že jste přišli a že jste tak rychle zareagovali na pozvání Evropského parlamentu. Takže teď úvodní vystoupení jako první Sande Parakilas, vedoucí strategie na Human Technologies a dříve měl na starosti operace ve Facebooku. Děkuji mnohokrát, že dnes mohu mezi vámi vystoupit. Jmenuji se Sandy Parakilas a mám na starosti v Centru pro Human Technologies, což je nová nezisková organizace, která se zaměřuje na učící se technologie a technologii a lidstvo. Měl jsem na starosti operace ve Facebooku v roce 2011 a 2012 a tehdy jsem měl na starosti ochranu dat na naší platformě. Dnes tedy budu hovořit o tom, co se stalo z pohledu Facebooku, celé kauze Cambridge Analytica a také se podívám na to, jak se dá situace zlepšit do budoucnosti. Než se dostaneme ke konkrétním příkladům toho, jak se do tohoto skandálu zapojil Facebook, tak jsem velice rychle chtěl ukázat, jak celá platforma Facebooku funguje. Především je potřeba pochopit u této platformy, že je to služba, kterou nabízí firma a která nabízí vnějším vývojářům vytvořit aplikace, které se dostanou k uživatelským datům uživatelů Facebooku. Platí to jak pro desktop, jak vidíte nalevo, tak pro mobil, jak vidíte napravo. Teď je potřeba pochopit v rámci tohoto šetření jednu věc. Jak získávají aplikace údaje z Facebooku, protože o to tady hlavně jde. Takže, kdykoliv uživatel Facebooku chce použít nějakou Facebookovou aplikaci, tak musí souhlasit na takovéto obrazovce. Tak to vypadalo před několika lety, teď to má nové verze, ale to je jedno. Takže, když klepne na tlačítko povoluji, tak aplikace, v tomto případě Amazon, obdrží údaje, se kterými souhlasil uživatel. Takže funguje to takto. Nejprve uživatel poskytne informaci Facebooku, řekněme jméno a další osobní informace. Pak souhlasí s touto aplikací a s tím, že tato aplikace přistoupí ke konkrétním údajům a následně Facebook předá tyto údaje do aplikace. No a tady právě vzniká problém s Cambridge Analytica. Jakmile aplikace tyto údaje má, tak v podstatě Facebook nemá jak zjistit, co s těmi údaji vývojář udělá. Jinými slovy tedy, pokud pracuje ve špatné víře, tak se může stát, že tyto údaje předá čtvrté nepovolené straně. V tomto případě ta čtvrtá strana byla Cambridge Analytica a vývojář byl Kogan. Další věc, kterou je potřeba pochopit, jak se dostali bez přímého svolení uživatelů vývojáři k těmto údajům. Tady je potřeba pochopit, že do roku 2014 respektive 2015 v některých případech, aplikace Facebooku se mohly dostat nejenom k údajům samotného uživatele této aplikace, ale také k údajům jeho přátel. A průměrně ti, těch je 200-300 na uživatele. Vidíme tedy, že došlo k masivnímu navýšení množství dat, které aplikace používají, pakliže je to povoleno i pro přátele. A Zrovna dnes ráno v New York Times vydali další kauzu a můžete se klidně na ní ptát v rámci diskuse. Jenom jsem tedy chtěl, chtěl říci, že máme aktuálnější informace k tomu, jak se toto vyvíjí. Tak, teď k samotným údajům. Vývojáři mohou dostat od Facebooku celkem dost údajů. Tady je máme na seznamu. Jako příklad toho, co bylo k dispozici před změnou v roce 2014. Takže co uživatel dělá, jak přispívá, co přispívá, třeba i citlivější věci, je ve vztahu nebo ne, náboženská víra, politické přesvědčení. A to platí i pro přátele, ještě předtím, než se to muselo znova schvalovat zvlášť. A navíc, v některých případech dostanou i jiné informace, například číst soukromé zprávy, pokud to dovolil uživatel. Tak, co se tam vlastně stalo v celé té kauze Cambridge Analytica? Za prvé, Facebook nemohl sledovat a kontrolovat užívání těchto údajů poté, co je předal vývojářům. A navíc bez zhody eh, tyto údaje byly předány i o přátelích. A za třetí, Facebook nekontroloval vývojáře, takže aplikaci mohl udělat v podstatě kdokoliv. A co se týče Cambridge Analytica, tak se spolehli na to, že jim přislíbil ten vývojář, že ty údaje vymazal. Nijak to nekontrolovali, ani si nevyžarovali tuto kontrolu přes soudní žalobu. No a nakonec Facebook nezakázal Cambridge Analytice, aby si dávali reklamy přes Facebook po roce 2015. Jinými slovy, tedy Cambridge Analytica mohli až do března 2018 zadávat na Facebooku reklamy. Takže, je tam toho hodně, ale chtěl jsem upozornit hlavně na jednu věc. Tento problém je daleko širší než jenom Facebook a Cambridge Analytica. Tato mapa vypadá příšerně. A v podstatě to ukazuje jak to funguje v reklamní agentuře. A vždycky, když si prokliknete logo, tak v podstatě najdete firmu, která v podstatě nějak konvertuje uživatelské údaje na peníze. Regulovat takovýto komplikovaný průmysl bude velký problém. Dobrá zpráva je, že GDPR je velmi dobrý krok k tomu, abychom definovali práva uživatelů. Ale, jak jsem říkal, celý ten problém je velmi problematický, takže jsem chtěl upozornit velmi rychle obecně na čtyři věci, na které byste se měli zaměřit, když se budete zamýšlet nad další regulací. Za prvé, je potřeba zajistit, aby člověk nejenom udal souhlas, ale zároveň, s tím i, zároveň to i chápal. Takže tady máme souhlas s podmínkami, které, jak Facebook říká, jsou v souladu s GDPR. Všimněme si ovšem toho, že ten odkaz na přečtení těch podmínek a na podívání se některých těch možností je úplně maličký, zatímco to tlačítko přijímám bez dalšího čtení je obrovské. Jinými slovy tedy asi by bylo fér říci, že ta stránka byla nastavena tak, aby to uživatel prostě odklepl. Potřebujeme tedy rámec, který zajistí, že uživatelé opravdu chápou to, s čím souhlasí a nejenom něco odklepnou. Protože prostě, když se podívá na tu stránku, tak ta stránka ho k tomu navádí. Dále musíme najít způsob, jak spojit motivaci firem a uživatele. Podívejme se třeba na bezpečnostní pásy. To je, myslím, dobrý, dobrá metafora. Automobilový průmysl ve Spojených státech ani tak nestál za bezpečnostními pásy, jako spíše pojišťovny. Pojišťovny totiž museli proplácet plnění. Jakmile došlo k, eh, ke zranění řidiče či pasažéra v automobilu. A my v podstatě můžeme v oblasti ochrany údajů udělat něco podobného. Kdybychom zajistili dostatečný rámec, tak v podstatě můžeme tlačit na pojišťovny stejným způsobem. A pojišťovny potom budou zodpovědné za to, aby vysvětlili, jak se to má dělat jak uživatelům, tak firmám. A následně tedy můžeme ty velké penalizace rozdělit mezi řadu firm, respektive jejich riziko. Takže když prostě potom něco opravdu praskne a jedna firma by to nezaplatila, nebyla schopna zaplatit, takže se to vlastně rozdělí mezi celé toto odvětví. A třetí věc, kterou jsem chtěl zmínit, se týká přístupu programů uživatelským datům. Takže stejně tak jako pojišťovny, máme také firmy, které chtějí chránit uživatele a jejich data. A tyto firmy, pokud neexistují, tak je potřeba je vytvořit. Krátký osobní příklad. Třeba před osmi lety jsem měl tady tuto historii svého prohledávání internetu v Google. Já jsem šel na ten na to místečko, kde se říká My Activity a byl jsem celkem otrávený, že tam pořád mají tyto údaje. Já jsem to ale zjistil. Drtivá většina lidí se vůbec nezajímá o ty údaje, které o ní byly pozbírané, protože je to konec konců dosti složité a navíc by to museli udělat u všech služeb, které používají. Takže pokud tam budeme mít požadavek na přístup ze strany programu, tak můžeme vytvořit novou generaci firm, které pomůžou jednotlivcům svá data spravovat. Tedy vymazat či agregovat a přesunout jinam, pokud to tedy uživatel bude chtít. A čtvrtá důležitá věc, kterou jsem chtěl zmínit, je následující. Když připravujeme nová pravidla, tak je potřeba chránit malé firmy. Protože ma- za malými firmami stojí inovace, u těchto technologií a je potřeba se zamyslet nad tím, jak jim pomoci, aby dodržovali tato nová pravidla a jak případně tato pravidla na ně budou mít dopad. Konec konců nechceme podporovat touto regulací pouze stávající monopoly. No a nakonec opravdu svět, se, svět k vám zhlíží, protože vy jste regulačním inovátorem v oblasti ochrany údajů. Řada Američanů chce, abychom měli ve Spojených státech něco jako GDPR. Když mluvím s lidmi z tohoto průmyslu, tak ti říkají, že to chtějí taky. Takže děkuji, budu se těšit na vaši další inovativní práci a na nová pravidla u této problematiky. Děkuji za pozornost. Děkuji. GDPR. Máme tady duchovní matku a možná i duchovního otce GDPR. Neobjednali jsme si ta, tuto chválu GDPR mimochodem, jenom abyste věděli. Ty prezentace kolegů na panelu budou maximálně desetiminutové a nyní Carol Cadwallader z Guardianu, která vyšetřovala záležitost Cambridge Analytiky a stále na tom pracuje. Carol, máte slovo. Děkuji za slovo, děkuji také za pozvání. Jsem potěšena, že se eh, konají tato slyšení a myslím si, že jejich důležitost je nezměrná, že je skutečně nezbytné, abychom prošetřovali celé toto téma. Těch otázek je Eh, hodně a jako novináři se snažíme najít na ně odpovědi. Já jsem se eh, věnovala vyšetřování těchto věcí, již, nebo věnuji se tomu již 18 měsíců a mohla bych hovořit o celé škále věcí, ale zaměřím se zejména na evropské referendum a na otázky kolem tohoto referendy. Těch šetření probíhá ve Spojeném království hodně eh, o tom, která se týkají toho, toho, jak fungovala, eh, eh, fungovala kampaň pro odchod, je tady vyšetřování eh, volební komise, policie vyšetřuje, šetření také parlamentu probíhá, které vede Damon Collins a mm, ta šetření se týkají různých možných porušení a trestných činů, jako nelegální překročení rozpočtu, nelegální sdílení údajů, vymazání důkazů, nelegální posílení koordinace jednotlivých eh, kampaní eh, eh, naše volební právo a zákony jsou takové, že se dohlíží na utrácení peněz během kampaně. To je, peněz, během kampaně to je úplná zá, zá, úplný základ demokratického uspořádání a legislativa vznikala po stovku let a za posledních několik let se ukazuje, že digitální vedení kampaně velmi zásadně změnilo to, jak to financování funguje a ty zákony nefungují eh, tak, eh, takový je dnes eh, pohled právních expertů a akademiků eh, nyní všechno probíhá přes černé eh, skřínky technologických společností a my nevíme, co v nich je. Takže vlastně nevíme, kolik peněz se během referenda vynaložilo, kdo ty peníze dal, odkud pocházely. Eh, nevíme, jaké reklamy lidé viděli, na koho byly ty eh, reklamy cíleny a na jakých datech byly ty reklamy vybrány. Ty informace existují. Existují eh, uvnitř serverů Facebooku, Google, ale nemáme k ním přístup, nevidíme je. Jsme tedy v situaci, kdy zahraniční firmy, které hrají naprosto klíčovou úlohu v těchto klíčových volbách, sehrály tuto úlohu a nemáme žádné nástroje, jak se dostat k informacím. A e, chtěla jsem vám říct, jaká práce je to pro nás novináři do, e, snažit se dobrat k těmto informacím. Guardian e, o tom poprvé napsal v prosinci 2017. Byl to Harry Davis, který to psal napsal a mnoho věcí, které jsme věděli, víme dnes, věděli jsme tehdy. Harry se vyptával Facebooku a žádné odpovědi nedostal. Pak byli další novináři, kteří o tom psali. Hannes Grasečer ve, e, ve Švýcarsku, já v Observer a další, ale odpovědí se nám nedostávalo. A to ty platformy dělají a prochází jim to, vyhýbají se odpovědí a dokonce hrozí a zastrašují před publikací. A když potom uznají, že je, jaké, že je tu problém, je tady nedostatek, je tady e, málo, opět málo informací. E, dnes opět jsme se dozvěděli, že e, odpovědi Marka Zuckerberga kongresu byly neúplné a rozhodně možná i zavádějící. Takže to, co děláte zde v Evropském parlamentu, je velmi důležité. Jediná instituce, která má tu, eh, tu pravomoc postavit se těchto technologickým platformám, eh, jediný orgán, kterého se vlastně bojí. A tudíž doufám, že eh, je skutečně přimějete k složení účtu a odpovědnosti, což nebyl ten případ, když tady Mark Zuckerberg byl. Měla jsem pocit, že mu bylo umožněno, aby vypadal, že spolupracuje, ale ve skutečnosti to tak nebylo. A to je jejich typický způsob fu- fungování. Jak jsem se tedy dostala k celému tomu příběhu v prosinci 2015, kdy jsem se poprvé doslechla od Cambridge eh, Analytica, od akademika ve Spojených státech a napsala jsem eh, článek o tom, že pracují pro kampaň Trumpovu a také kampaň za odchod z, eh, Brit- z EU a oni mi odpovídali, že tomu tak není a celá řada článků se objevila a Alexander Nixon řekl, že uh, On, že pro ně nepracuje, ale zároveň na webových stránkách se s nimi eh, se o tom psalo. Já jsem se setkala s uh, biznismenem, který podporuje finančně eh, tu kampaň a, eh, eh, a Faráže, Nigela Faráže, který je klíčovou postavou a doufám, že se vám podaří také jemu klást otázky, otázky, na které jsme my nedostali odpovědi. Nigel Faráž byl a kvůli němu Cambridge Analytica vlastně byla přitažena této kampani a to díky jeho přátelství se Stevem Bannonem, který hrál též klíčovou eh, úlohu, tak jakož Robert Mercer, kteří podporovali tuto kampaň a eh, explicitně podpořili, ale také finančně a celé to úsilí Faráže vyvést eh, Velkou Británii z EU. Andy Vohl mi to řekl, že, a je to tedy na záznamu, že Cambridge Analytica jim pomohla zdarma, že jim nebylo potřeba eh, platit, protože měli stejný úmysl a záměr, že to bylo na základě um, přátelství mezi uh, Bannonem, uh, Mercerem a Farážem a že mm, jim pochopili, jak existují Facebooková, jak fungují Facebooková data, jak, že jim vysvětlili, jakým způsobem další data se dají uh, použít a že ovlivnili to, jak lidé uh, reagovali. Následně a ty finanční eh, eh, dary se ukázaly být potenciálně nelegální a po třech těch šetření, eh, jedno z nich, o jednom z nich bude mluvit Elizabeth Denham, ale poté jsem dostala dopis od čtenáře z Kanady, který zmiňoval, že Cambridge Analytica má také pobočku v Kanadě a tento čtenář mě řekl, že ředitel této pobočky je též ředitelem jiné firmy Aggregate IQ a že tato firma pracuje s jinou kampaní, která je pro odchod eh, z Británie a pracuje pro další eh, tři Eh, další tři takové kampaně. A my, přitom existují velmi přísná pravidla, pokud jde o koordinaci mezi jednotlivými kampaněmi. Takže tady se ukázalo, že se děje něco velmi uh, skrytého, podloudného. A jakmile jsem se ptala Cambridge Analytica, všechny detaily z webových stránek zmizely. V tom okamžiku eh, jsem si uvědomila, že to, že to je skryté, že se to snaží skrýt, to bylo velmi znepokojivé a pak se mi eh, podařilo najít Kristofera Valího, bývalého zaměstnance, který bude schopen vám říci mnoho víc, o mnoho více detailů. Velmi stručně na závěr. Mark Zuckerberg zde řekl, že se dopustili chyb, že se poučili z chyb, že, z chyb, že budou transparentnější a to říká Facebook opakovaně, ale to není dost. Je potřeba zjistit i to, co se dělo v minulosti. Je naprosto klíčové, aby se ukázalo, co se dělo v tom referendu, jak byly peníze vynaloženy, na co, kdo ty peníze dal a e, e, potvrdit některé ty kroky, které byly nezákonné a je potřeba e, zjistit, zda bylo také skutečně vykonáno vše pro to, aby se zjistila, zjistila pravda, kdo tedy zatím stá. Já se domnívám, že tady je určité nebezpečí jakéhosi systémového selhání, pokud jde o referendum, o odchodu. My e, víme, že ty zákony volební nefungovaly v tom okamžiku, že nemohly zabránit této změně chování, které nyní šetříme. A víme také, že regulátor volební komise neměla dostatečný legislativní rámec a nemá dostatečné pravomoci, které potřebuje k tomu, aby e, řádně e, zajistili důkazy a zjistili pravdu. A víme také, že je příliš pozdě. Volební e, Komise to nyní předala policii dva roky poté a pol, e, policie, pokud se s tím někdy dostaneme až k soudu, tak to bude již e, dlouho poté, co e, Británie vystoupí. Já se domnívám, že to je skutečně zásadní problém, že to je politické selhání. Nejde o to, že stáva, jenom o to, že stávající vláda jaksi jde za Brexitem za každou cenu, ale je to také Eh, je, tak je tady určité možné mm, jakási spojenectví, protože dva ministři, eh, Boris Johnson a Michael Gove, jsou, byli vlastně eh, hlavními před, jedněmi z hlavních představitelů kampaně za odchod a věděli o všech těch vynaložených penězí. Jsou to političtí a dva političtí představitelé Terezy May byli vlastně přímo odpovědní za tyto nezákonné výdaje na tu na tu kampaň. Takže já jsem velmi znepokojena celou touto situací a tím, že vlastně Británii tímto selhala vláda práva v souvislosti referendu, referendem a vyzývám vás, abyste se i tímto zabývali. Děkuji. Thank you very much, Carol. Um... Děkuji, Karol v samém jádru toho šetření v Británii je eh, eh, je, je hlavně ředitelka, která je v čele úřadu pro eh, ochranu osobních údajů, paní Elizabeth Denham, kterou, o které také kolegyně právě mluvila a Elizabeth nám bude moci jak si utvořit ten úplný obrázek. Jsem velmi rád, že je zde a prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji předsedovi a ctěným poslancům za pozvání. Já jsem informační komisařka Spojeného království a jsem dozorčím orgánem pro ochranu údajů ve Spojeném království. Můj úřad, takzvaný ICO, je největší úřad pro ochranu údajů v Evropské unii podle počtu personálního i finančního vybavení. Jsme regulátor, který má zároveň vzdělávací a investigativní roli. Neřešíme pouze stížnosti pro ochranu údajů, zvláště pokud jde o obsah tohoto slyšení. Je to můj úřad, který vede vyšetřování Facebooku a Cambridge Analytiky jménem eh, našich partnerů. Existují ještě další orgány, které aktivně upravují různé obavy související s Facebookem. A dnes eh, mám tady sebou zástupce Jamesa Dipple Johnstona, který má na starosti provoz a vede vyšetřování případu Cambridge Analytica a také širší vyšetřování analýzy dat pro politické kampaně. Hmm. Jsme tady dnes, protože probíhá průběžné formální vyšetřování. Jsou tady ale určitá omezení pro nás ohledně toho, co můžeme zveřejnit a možná nebudu moci odpovědět na některé z vašich otázek, což také o souvisí eh, s komentáře jiných členů panelu. Ráda zodpovím na všechny otázky písemně, jakmile budu o moci poskytnout více informací. Nicméně nejprve vás musím ujistit a musím také ujistit veřejnost, že chápu vaši nejistotu ohledně toho, jak online platformy používají naše osobní údaje a s kým je sdílejí. Byli jsme svědky toho, že ekosystém reklamy byl uplatněn napříč politickými kampa- kampaněmi, aby ovlivnil, jak budeme hlasovat. A e, jsem velice znepokojena tím, že k tomu došlo bez jakýchkoliv etických úvah ohledně dopadu na náš demokratický systém. E, Což neznamená, eh, že by prostor online nebyl regulovan. Kdykoliv dojde na online aktivity a využití jeho osobních údajů, tak tam budou platit pravidla pro ochrany údajů a můžou poskytnout efektivní ochranu pro jednotlivce. Ochrana údajů je základní právo v chartě EU a případové právo soudního dvora v Evropě toto jasně naznačují, že tyto údaje podléhají no, pravidlům pro ochranu osobních údajů a že můžeme pak eh, žalovat za zneužití. Tyto platformy mohou ovlivnit filtrování obsahu, také kontrolují, co vidíme, kontrolujeme v pořadí, v jakém to vidíme, algoritmy, které se používají pro jejich určení. Online platformy nemohou jednoduše uvádět, že jsou platformou pro obsah. Musí nést odpovědnost eh, za provenanci informací, která se poskytuje uživatelům. Nicméně já si uvědomuji, že některé aspekty našich právních systémů o jaksi eh, nejdou stejným tempem jako internet. Pokud jde o ochranu údajů, GDPR je velmi důležitý krok ku předu. Je to také velmi důležitý krok pro těmi, kteří dohlížejí nad ochranou údajů. GDPR má flexibilní znění tak, aby všechny subjekty, včetně ICO, měly možnost sledovat údaje a zjistit, kdo je kontrolorem údajů nehledě na média, kde jsou osobní údaje zpracovány. Zákony pro ochranu údajů a přesahy takových orgánů jako ICO zacházejí dál než běžné hranice, protože trestná činnost v oblasti údajů jsou, reál, jsou reálným trestním činem. My teď můžeme vyšetřovat trestnou činnost, která se odehrává čistě online. Jak někteří z vás vědí, v květnu roku 2017 jsem oznámila formální vyšetřování, kdy jsem vysvětlovala mé obavy z neviditelného zpracování, algoritmy v pozadí, data matching, profilování, které eh, berou v úvahu osobní údaje a to všechno se odehrává v politických kampaních i v referendech. V únoru roku 2018 naše zaměření na Facebook a Cambridge Analytica znamenalo pouze omezení na základě důkazů, které nám podal pan Wiley. O toho také uslyšíte. A právě na pozadí tohoto ICO pokračuje své vyšetřování. Zároveň jsem podala důkazy parlamentnímu výboru pro vyšetřování fake news ve Spojeném království, kterému předsede Damien Collins. Možná by bylo dobré, kdybychom vysvětlili, že my vyšetřujeme vlastně na dvou frontách. Nejprve eh, obvinění a eh, různé příkazy pro dodržování zákony a také dopady na širší vlivy našeho vyšetřování, včetně mezer v naší legislativě, pokud jde o ochranu údajů i jinde. Tato zpráva by měla být vydána do konce měsíce. Naše vyšetřování je významné a rozsáhlé. Máme více než 40 vyšetřovatelů, kteří na tom pracují na plný úvazek, dále legální forenzní experty, kteří nám pomáhají. Toto možná doplňuje ještě 20 zaměstnanců do týmu. Také prošetřujeme několik několik organizací a jednání celé řady jednotlivců. Vyšetřujeme platformy, data brokery, analytické skupiny, politické kampaně a akademické instituce, zároveň regulátorní porušení a porušení trestního práva spolupracujeme s kolegy v law enforcement a i v zahraničí. Pochopitelně my musíme plnit zásady schromažďování údajů a důkazů, pokud má být užitečné. Podařilo se nám schromaždit hm, informace, v objemu několika set terabitů. Ty se musí zanalizovat na základě vyhledávání různých rozhovorů s mnoha jednotlivci. Využili jsme celé řady pravomocí, včetně prováděcích příkazů, auditních příkazů a podobně. Využíváme všech eh, sankčních spekter, včetně našeho eh, práva pro ochranu údajů, také eh, zrychlený příkazní systém a vymáhání důkazů eh, a ty zajišťujeme, eh, pokud eh, je nejsou k dispozici hned. Pochopitelně zaměřujeme se především na ochranu údajů a já si i vědomuji, jak významná je práce. Toto je zásadní podmínka pro to, abychom zajistili, že pokud budou zneužity data občanů v EU, regulatorně se na to může reagovat. A kam teď vede cesta? Pochopitelně Cambridge Analytica případ jde ještě za hranice našich pravomocí. My pochopitelně předložíme uh, doporučení v naší nadcházející zprávě a, a jejich relevance bude přesahovat hranice Spojeného království. Krom ochrany údajů předpokládám, že má zpráva bude relevantní pro další regulatory, regulátory, kteří řídí mm, pro volební procesy nebo akademickou práci. Je třeba, a to je jasné, posílit výměnu informací a spolupracovat e, úzce napříč těmito oblastmi. Já bych chtěla vyslat jeden významný signál. GDPR potřebuje čas. Vyšetřování ICO je bezprecedentní ve svém objemu a věříme, že je to největší vyšetřování ze strany Úřadu pro ochranu údajů. Takovéto vyšetřování nám dává možnost zvážit GDPR na pozadí nátlaku Eh, skutečného globálního případu. Naše vyšetřování a naše kroky v tomto případě změní jednání, chování a eh, soulad všech aktérů v oblasti politických kampaní. Novináři, whistlebloweri, parlament, eh, zástupci parlamentu, všichni se hrají významnou roli v zveřejňování a poukazování na tyto případy. Je také ale třeba, aby občané byli ochotni se do toho zapojit. Regulátoři nesmí mít do obavy z využití nástrojů sankcí a o, pokud. A potřebujeme mít zákonodáci, kteří zajistí možnosti a kapacity eh, pro skutečně plnění svých závazků. Takže jsme rádi, že se můžeme účastnit, že eh, budeme moci odpovídat na otázky, ale ještě jednou připomínám, že jsme v průběhu velmi významného vyšetřování, které zachází za hranice Cambridge Analytica a Facebook, čili to bude omezovat rozsah našich odpovědí. My, ty výbory parlamentu, později budeme informovat o jakémkoliv vývoji, pokud to budete považovat za hodné. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Já vám také děkuji. Chápeme, že je omezeno, co nám můžete sdělit a možná nám poskytnete další informace v pozdějších fázích. Profesor David Carroll je tím, kdo ve Spojeném království podal žalobu u britských soudů, na základě kterých Cambridge Analytica museli zveřejnit ten psychografický profil, což bylo opravdu pro nás zásadní takže mnohokrát děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji předsedům výboru Libe, výboru pro spravedlnost a vnitro za pozvání. Děkuji všem ostatním výborům, ale také panu Polovi Olivierovi Dej za to, že mě doporučil, ale také, že mě pomohl vůbec začít hledat ty údaje a proto jsem tady dnes. Naučil mě, jak funguje, jak fungují data a technologie a zákony na ochranu údajů, aby chránili demokracii v 21. století. Řekl, že bych se mohl podívat na to, jestli prostřednictvím zákona o ochraně údajů ve Spojeném království na základě žádosti z ledna roku 2017, který obdrželi v březnu tohoto roku, dostali, dostanu tyto informace. A požádal jsem proto svého právníka, který mě zastupoval ve věci Cambridge Analytica. Říkal jsem, že eh, složka o mě jako voliči nebyla úplná a já jako americký volič mám právo na tyto informace a měl bych o tyto informace žádat. Nejprve jsem se obrátil na ICO zhruba 4. července 2017, což tedy 4. července je Den nezávislosti ve Spojených státech. A na základě toho jsem řekl, že nemám dostatečné informace o tom, jak vytvořili můj profil a podíleli se o něj s dalšími. Nedávno jsem v tomto smyslu dostal předběžné opatření proti SCL Elections Limited a, a to bylo krátce poté, co má žádost přispěla k této mezinárodní aféře a vyšetřování těchto praktik. A jsem velice rád, že se mohu dnes účastnit tohoto panelu s paní komisařkou, kterou dnes potkávám poprvé. A děkuji mnohokrát také za to, jak podporujete myšlenku datové svrchovanosti, protože má údaj, mé údaje byly zpracovány ve Spojeném království a to právo by mělo platit bez ohledu na občanství. Předběžné opatření má dnešní termín, je proti SCL Elections Limited, bohužel ale musíme vzít v úvahu možnost, že nebude naplněno toto předběžné opatření. Co když tedy ICO dostane eh, osobní údaje tak, aby si regulátor mohl najít mé údaje na zadržených serverech? každém případě, ať to bude tak nebo tak, jsem se obrátil na základě DPA 16. března 2018 na vyšší soud a snažím se získat a dostat zpátky do Ameriky můj profil. To je žaloba, která stále ještě probíhá. A v obou případech jsme požádali soud a ICO, aby vynutili povinnost SCL Elections poskytnout seznam třetích stran a konkrétních podrobností o tom, jak mě mohli identifikovat v komerčních sadech dat, která byly zdrojem údajů, na základě kterých vytvořili model mých politických přesvědčení. Přestože množí zaměstnanci Cambridge Analytica tvrdí, že měli minimálně 5000 dat na amerického voliče, včetně psychografického modelu, tak firma neposkytla tyto informace, přestože jí to nařizuje britský zákon. Odborníci poskytli analýzu na základě toho, že se ukázalo, že tyto profily nebyly založeny pouze na jednoduché demografice, kterou najdeme v registraci voličů. Je to krize, která se možná točí kolem Cambridge Analytica, ale ukazuje na celou řadu problémů, takzvané praní špinavý dat. Tyto údaje jsou systematicky předávány přes hranice a používají se k možná nelegálním účelům. A navíc špinavá data se zamíchají s čistými, a následně je celý model nečistý. To je nový problém a ukazuje se to na příkladech Cambridge Analytica, GSR a Facebooku. Je těžké vysvětlit, v čem je ten problém, ale problém tam určitě je. Všichni se asi zhodneme na tom, že zde byl proveden zločin proti datům minimálně, možná i proti demokracii. Osobní autonomie a národní svrchovanost jsou opravdu zde obětí. Já jsem zde jako občan státu, který zatím svým občanům neposkytl potřebná práva, abychom mohli chránit svou demokracii v mikrozacelování a informační válce. Pokud já nebudu schopen získat svá vlastní data, tak potom, a nebudu moci pomoci ostatním získat svá data, tak potom víme, že máme před sebou velký kus cesty, abychom chránili lidi, především v oblasti, kde se páchají trestné činy proti zločinům a navíc ty údaje potom mohou firmy zničit, když se k ním dostanou eh, orgány. Je potřeba dále sledovat Cambridge Analytica. Uvidíme, jestli nakonec se přiznají ke své odpovědnosti nebo se jí budou vyhýbat. Čerou okolností Američtí občané díky evropskému právu mají chráněna svá práva a ukázalo se tím řadě zemí, že to je problematická záležitost, eh, že tady máme reklamní průmysl, sociální média, radikalizující se nástroje pro doporučování, zacilování uživatelů a prodejce psychologických operací pro politické kampaně, mezi něž patří SCL Group a také PSI Group, která údajně má nabízet vytvoření falešných zpráv pro politické klienty a to za peníze. To jsou všechno věci, které se týkají ochrany údajů, soukromí a soukromí jakožto hlavního rysu produktu. Toto jsou nová občanská práva, především když se podíváme na to, že tyto trestné činy eh, se mohou týkat celých populací. Mikrozacilování s makroefektem. Na minulém na minulé valné hromadě Facebooku minulý týden instituční investoři říkali, že se opravdu obávají a říkají si, jestli náhodou jejich firma nepáchá zásadně porušování lidských práv. Když jsem podal žalobu na SCL a konec konců má snaha byla potvrzena, jak novináři, tak oznamovateli, tak vedoucí pracovníci tvrdili, že patří pod jurisdikci země, kde fungují a nikoli pro, eh, v rámci Spojeného království, kdy se zpracovávaly tyto údaje. Jinými slovy, Spojené státy a jiné země, které nemají dobrou ochranu údajů, jsou hlavním cílem takovéto komerční eh, ingerence do voleb. Je potřeba to sledovat a ukázat, že máme sílu, protože jinak se ostatní budou plést do voleb tímto způsobem. Jak stávající pravidla pro ochranu osobních údajů a regulátoři pomohly chránit demokratické instituce v Evropské unii proti zahraničnímu vlivu a ingerencím do kampaní? I když to třeba občas procházelo oficiálními službami kampaní, jak nástroje, které vytváří Facebook pro zadavatele reklam a politické reklamy, jako třeba mm, různé nástroje falešných, falešných posluchačů, jak to bylo využito jinými státy a jejich často nepřiznanými partnery. Doufám, že můj projev krátce ukázal, jak evropský model ochrany údajů, který je napodobován ve světě, měl pozitivní dopady a bude mít ještě větší po GDPR a je vzorem pro zbytek světa. Můj příklad je opravdu zvláštní v tom smyslu, že američané často padají na kolena před technickými firmami a na druhou stranu vidíme, že řádní regulátoři, kteří mají slušné nástroje, včetně možnosti podat trestní oznámení a, zajmo, a za, zadržet aktiva, a fungují jinde třeba v Evropě. Tak, aby tedy v budoucnosti naši nepřátelé nevytvářeli stále propracovanější a invazivnější software na manipulování voličů a eh, zajistit tak možnost selektivně mobilizovat či demobilizovat voliče. Ti, kteří říkají, že potřebujeme politický mikrotargeting, říkají, že to je nezbytné, chceme-li komunikovat s voliči. Ale pokud to nebude vycházet ze základního práva na přístup a zakotvené ochrany soukromí, tak demokracie nepřežije bez zranění, pokud se nepoučíme z toho, co nás učí katastrofa Cambridge Analytiky. Děkuji. Thank you very much, Professor Carroll. <clears throat> Děkuji mnohokrát, pane eh, profesore. A poslední Christopher Wiley, který, byl, eh, eh, který je bývalým ředitelem výzkumu v Cambridge Analytica a který je whistleblowerem. A pane předsedo, vážení členové výboru, děkuji za příležitost dnes zde po, po promluvit. Je to moje pátá výpověď před zákonodárným sborem, možná nejdůležitější. E, Jean Monnet před mnoha desetiletí mu řekli, že lidé e, konají z nutnosti a tu nutnost poznají teprve v okamžiku krize. Já chci tuto krizi dnes připomenout. Je tady. Není to jenom krize soukromí, je to krize, která vedla možná k tomu, že EU přišla o svého velkého člena. Cambridge to, co já jsem zažil v Cambridge Analytica, je anar, anar, alarmující pro všechny. Je to kanárek v dole, který by měl varovat. Já jsem byl ředitelem výzkumu pro Cambridge Analytica od roku 13 do roku 14. SCL Group je dodavatelem, který sídlí ve Spojeném království a Cambridge Analytica dostala finance od Roberta Mercera, amerického miliardáře, který stál za Stevem Bannonem, který měl vlastně za úkol tu firmu vést. Nešlo jenom o pana Benona, ale eh, Británie je jedním z klíčových partnerů a Brexit byl pro ně důležitý. Etosem té firmy bylo všechno je možné. Někteří eh, vyšší zaměstnanci byli připraveni i například eh, zneužít finance pro zdravotnictví v afrických zemích na podporu kampaně firma byla skutečně skorumpovaná a stala se určitým obličejem tváří toho, čem se stal koloniální eh, způsob v 21. století. Ehm, ehm, Mnoha milionový program eh, Project Ripon byl financován Cambridge eh, Analyticum a cílem bylo vytvářet algoritmy psychologického profilování pro kampaně. Práce Cambridge Analytica není tradiční marketing, jak někteří kteří říkali. Je to nesprávný ekvivalent a je zavádějící. Cambridge Analytica se zaměřuje na dezinformace, šíření propagandy. Eh, vede, eh, hledá eh, psychickou zranitelnost u části populace a to zaměřením, zacílením informacím a aktivováním různých paranoidních sklonů v jednotlivých příjemcích. Bylo to zacíleno na úzké segmenty populace. Pokud někdo říká, že profiling nefunguje, mohou odkázat na odbornou literaturu a odborné články, které se toho dotýkají. Facebook sám má žádost o patent, který umožní právě vyčleňování osobních ryzů. Doktor Alexander Kogan vedl tuto operaci pro eh, Cambridge Analytica a Kogan vyvinul ten, určitou strategii či techniku, která získávala všechny osobní údaje od uživatelů a jejich přátel bez jejich souhlasu. Toto Facebook v té době umožnil a později na základě korespondence s Facebookem Facebookem jsem se dozvěděl, že Kogen neměl eh, povolení využívat ty aplikace pro komerční účely, nicméně ty podmínky, které byly takto, tam byly nastaveny, říkali, že to bude prodáno třetím stranám a Facebook tyto podmínky dostal v roce 2013 předtím, než došlo k tomu sběru dat a Facebook s tím souhlasil a umožnil sběr těchto dat i na, s touto podmínkou. Mm, takže mm, Facebook potom přiznal, že mm, si dobře nepřečetl všechny ty podmínky, které mu byly dány a je to přitom firma, která očekává, že si podmínky bude každý uživatel čít. Eh, kdyby si eh, přečetl tyto podmínky pana doktora Kougana, tak by ty věci mohly dopadnout eh, jinak. Koncem roku 2013 vznikla firma Aggregate IQ, která Hmm, sbírala přímo tyto informace z Facebooku a první projekt byl v Trinidadu v roce 2014 jako určitý pilotní projekt, než půjdou do Spojených států. Tady eh, šlo o údaje poskytovatelů internetu, aby byly zjištěny eh, no, eh, voličské chování těchto voličů v, v Karibiku a také chování jednotlivých voličů obecně. Eh, videa eh, mm, pro distribuci v Nigerii byla také poskytnuta eh, s Cambridge Analytikou a to byla videa, která ukazovala násilnosti na jednotlivých mm, občanech. Tím 40 financí během referenda šlo na takovéto cílení a byly tady další finance od mnoha konkrétních firm, které se slívaly dále. Believe dostalo 425 tisíc liber pro použití na službách IQ. Britský zákon zapovídá spojování těchto fondů a e, také zapovídá různé prázdné firmy, které by byly využity pro tříštění tohoto, těchto financí. E, Vote Leave, tedy kampaň pro odchod, vytvářela takové firmy a dávala peníze, čímž došlo k porušení těch stropových hranic pro náklady. A BIQ byla jakýmsi zástupcem pro celou tuto koordinaci, kdy eh, vlastně eh, eh, byly zacíleny skupiny obyvatel, obyvatel a ty osobní údaje byly sdíleny mezi těmito jednotlivými firmy. Nyní jsou tyto firmy vyšetřovány za porušení datových práv. Ehm, šetření tohoto celka, celého ehm, podvodu se, se v rámci toho se pokoušeli stáhnout údaje z, eh, o konkrétních osobách. Ehm, informace se objevily v Guardianu a následně se opět pokoušela kampaň eh, znovu tedy stáhnout ty údaje, které byly důkazy dva poradci Terezy eh, May se účastnili tohoto fina, financování celé kampaně, vědí, k čemu došlo a snaží se, snažili se zastavit jakékoliv šetření předtím, než dojde k Brexitu to byl velký, tedy to šlo o velké náklady, kterým se prohrušovaly zákony volební, tak i zákony na ochranu údajů. Ehm, Cambridge Analytica sice jako firma skončila, ale důsledky tohoto bude Evropa snášet po mnoho dalších let. jsem přesvědčen o tom, že k odchodu Británie by nedošlo, kdyby nebylo k eh, Cambridge eh, Analytica. Eh, britské zákony tady neumožňují žádné cesty nápravy. Mohlo by být například zvolán soud, který volební, tedy soud kolem, kolem voleb, který by vedl k eh, novým volbám, ale eh, taková situace nemohla nastat, protože to není předvídáno. Takže je téměř jisté, že systémové podvádění k němu docházelo a že byly prováděny nelegální, používány nelegální eh, postupy a to, že eh, Facebook odmítá vysvětlit, k čemu došlo, vede k tomu, že nevíme, co vlastně Brexit, co zatím stálo. Kdyby to bylo v mm, zemi, jako je Nigerie, tak bychom my volali po opakování voleb. Británie se to neděje. Článek dvě Maastrichtské dohody uh, uh, hovoří o uh, vládě práva neboli právním státu a tento princip je posílen v tom, že pokud se hlasuje, musí to být svobodné a rovné hlasování. Nejde jenom o Brexit. Spojené království si musí nadále plnit podmínky, eh, dokud je členem eh, právního státu, protože miliony lidí nyní přijdou o svá práva eh, jako o evropští občané v důsledku tohoto podvodu. Nejde o to, zda měla či neměla Británie zůstat, jde o eh, eh, právní stát jak v Británii, tak v, v Evropské unie. Británie se nyní pouští do nejzásadnějších změn ústavních a je to poprvé, co EU přichází o jeden členský stát. Je potřeba si být jistý, že to má solidní právní právní základ bez otázek ohledně eh, té volby. Hmm, první vyšetřování bylo zahájeno v roce 2015 a žádné varování nevydalo a bylo to teprve poté, kdy Guardian zveřejnil ty informace. Facebook se snažil žalovat, Guardian snažil se i mě zastrašit eh, právními hrozbami a teprve poté, co se ukázalo, že to, je, eh, že to bylo prokázáno jako pravda, tak postupoval jinak. Eh, bylo nedávno řečeno, že Eh, se tato firma domnívala, že vyhražování novinářům je běžnou praxí v, ve Velké Británii. Facebook eh, eh, se nechoval mm, vstřícně a proaktivně. Já jsem chtěl dokonce pomoci a Facebook nejdříve hovořil o spolupráce a nakonec vydal tiskové prohlášení, že mě jaksi zapověděl přístup k Facebooku přestože ICO potvrdilo, že já nejsem sám předmětem šetření. Zákaz mého přístupu, tedy můj zákaz eh, vstupu na jejich platformu bylo před, eh, eh, předmětem diskuzí v parlamentu, kde byl tento zákaz označen za alarmující pokud je takovýto zákaz uvalen na někoho, kdo je whistleblower, je to učiněno bez jakéhokoliv eh, řízení, jakékoliv prověrky a já si kladu otázku, jaký eh, kde je demokracie, když maj, mohou takto zakázat přístup. Ukazuje to také eh, na Eh, to, jakým ukazuje to, jakým způsobem se eh, chovali i ostatní a i byl zavřen i můj Instagramový účet, který, eh, protože Facebook nyní Instagram Eh, toto monopolizace všech těchto platform hrozí ochraně práv. Eh, Facebook se snažil dostat do mého osobního telefonu a počítače, třeba že jsem již předal důkazy příslušným britským orgánům. Facebook eh, chtěl, abych jim předal tyto důkazy a aby s nimi pracovali sami. Firmy nezáleží na integritě šetření ani na řádném procesu. Facebook dále i ignoroval to, že potřebuji se dostat ke svému facebookovému účtu, abych mohl eh, poskytnout eh, důkazy. A protože se nemohu dostat k profily, ty důkazy nejsou. Třeba, že Facebook o tom ví a eh, Facebook si je vědom toho, že mu ten zákaz vlastně brání vyšetřování. Pokud se k Eh, Británie nemá vůbec žádnou cestu, jak tyto firmy přinutit k nějaké spolupráci a eh, ta firma se také odmítla vyjádřit ke 40 otázkám, které jí byly položeny. Eh, nemůžeme vlastně přistupovat k těmto firmám jenom s tím, že zákon to nemůže zvládat, nemůžeme je výjímat z působnosti zákona. Každý rok eh, mají Evropané více a více přístupu na internetu, pohubují se na eh, počítačích a osobních telefonech. Eh, počítače vlastně jsou nesoučástí automobilu a tak dále. Není možné se vzdát regulace. GDPR vyžaduje ochranu soukromí, ale kde je také transparentnost jako taková, protože zatím vůbec o tom nemáme nemáme žádné informace. Kdyby byl Facebook transparentní, byli bychom schopni chápat lépe, jak postupoval. A ty neviditelné přesuny dat jsou velkým problémem a jakmile budeme mít ještě vyvinutější přístroje, bude to eh, stále větší problém, kdy se tyto přístroje sami sebou spokojí. Co jsou vlastně osobní data v těchto dynamických eh, sítích, kdy eh, vlastně dochází k těmto, já se omlouvám, říká pan předseda, a musím, eh, musím vás přerušit, nicméně eh, určitě, eh, říká řečník, jsem připraven zodpovědět vaše, na vaše otázky. Děkuji. Uh, Takže jsem tady za zlou ducha. Takže na závěr, s tím se dá dělat <laughs> celá řada věcí. A začíná to u vás. musím vynucovat časové omezení všech našich řečníků. Bylo by asi dobré, abychom spravedlivě se drželi stejného času. Takže máme minutové dotazy z velice úzkého seznamu. Nespochybňujte to. Je to seznam. A je spravedlivý. Prý. Minuta Až se budete ptát, prosím, specifikujte, na koho je dotaz namířen. Eh, osoba, eh, na kterou je namířen, jsou, bude mít možnost v rámci dvou minut měnit, aby jsme nebyli kritizováni tak jako minule. Výborem začneme. Za Avko Barbara Spinelli, za, ona, za předsedu Avka. Dobrý večer jménem Danuty Hubnerové, předsedkyně ústavního výboru. Otázka na paní Elizabeth Denam. V této digitalizované éře jako regulátoři, jak můžeme nastolit rovnováhu mezi příležitostmi, které vytvářejí online platformy pro otevřené sdílení informací eh, voličů a riziky mm, potenciálního ovlivňování netransparentním a nelegálním způsobem. Děkuji. Děkuji, pane Danam, dvě minuty. Eh, děkuji za tuto otázku. Eh, ve zprávě, na které pracujeme a kterou zveřejním na konci měsíce, uvádíme, jak jsme si velice vědomi hodnoty sociálních médií a komunikace online, jaký význam to má pro politiky, politické strany, aby mohly komunikovat s voliči a mohly povzbudit také demokratickou angažovanost. Nicméně zároveň je třeba, aby toto bylo provedeno spravedlivým a transparentním způsobem a také zákonným způsobem. My jsme mluvili se všemi politickými stranami ve Spojeném království, abychom si promluvili o tom, jakým způsobem využívají internetové analýzy. Naše zpráva bude obsahovat eh, informace z toho vyplývající. Oni nám také uvedli, že technologie jak si předbíhají etiku, a transparentnost v tomto prostoru. To znamená, že je třeba, abychom se z etického hlediska na tom zamysleli, abychom se podívali na procesy a údaje, jak jsou zpracovány a jak jsou mikrocíleny na jednotlivce. Abychom nevytvářeli také nějaké eh, komory, kdy nebudeme moc určité věci projednávat. Takže v, našem, v naší zprávě eh, budeme vymáhat určitý kodex po politické kampaně, politické strany, pokud jde o využití dat a jejich analýzy. A myslím si, že do toho budou zasahovat určitě mainstreamové mý politici. Laura Ferrara za Jure na pana Kristofera Wileyho, aspoň bude moc pokračovat ve svém projevu. Vývoj umělé inteligence nastoluje celou řadu legálních a etických otázek pochopitelně obsah pro uživatele se musí analyzovat. Jak se provádí takováto analýza, nebo jak se prováděla v praxi a zdali se projednávala legálnost a etický aspekt těchto kroků vůči evropským občanům. Máte dvě minuty. Abych to pochopil dobře, čili vy se ptáte, jak se to provádělo a zdali vůbec eh, se zvažovalo otázka evropských občanů, občanů EU. Takže eh, často byly údaje schromažďovány napříč Facebookem, ale také napříč eh, různými firmami, které obchodují s těmito údaji. Byly to údaje a informace, které byly sloučeny do databáze záznamů a to vytvořilo tzv. Single Citizen View, čili tak to vidíte, za co lidé utrácejí, co dělají online, kde bydlí, zda mají, dejme tomu, hypotéku, a pak vzorek informací, kdy lidé vyplňují psychologický, dejme tomu, přehled, se uplatňuje pro hledání vztahu mezi těmito údaji. A takto byly tedy algoritmy vytvářeny. A tyto algoritmy se pak eh, napojily na zacílované platformy Facebooku, tak aby podle požadavku klienta to bylo dodáno přesně těm, kdy to bylo potřeba. Pokud jde o občany EU, já jsem mluvil eh, o těch zákonech na ochranu údajů ve Spojeném království a často jsem měl pocit, eh, upřímně řečeno, že to bylo ignorováno. Eh, takže když jsem byl tam, z mé strany to bylo problematické mluvit o souladu s pravidly ochrany údajů nejenom vizaví Evropské čeští občané, ale vzhledem k tomu, že každá osoba má takováto práva v Evropské unii, ale bohužel to bylo ignorováno. Děkuji. Šonkeli za ITRE. Mnohokrát děkuji a děkuji všem řečníkům. Máme bývalého zaměstnance Facebooku a, a Cambridge analytiky. Uh, Otázka na Sandy. Facebook říkal, že provedou interní audit vzhledem k po potenciálnímu porušení. Chci se zeptat, zdali by nebylo možné udělat i externí audit. Já jsem pracoval na GDPR chválíme tady GDPR s tím, že by to měl být globální, ale zároveň slyšíme že uživatelé, dejme tomu fázi a jinde, se eh, snaží vyloučit mimo působnost tohoto nařízení. Sandy Parkles, prosím. Děkuji za otázku. Pokud je o první část, pokud je o audit, toho, co mm, porušilo podmínky Facebooku. Ano, určitě by to bylo lepší provést jako externí audit. V technologickém průmyslu máme totiž nedostatek transparentnosti. Nejenom pokud jde o algoritmy, ale také o mm, takzvané obchodní procesy. Takže já opravdu souhlasím, že tento audit měl být proveden jako externí audit nějakou nezávislou stranou. Pokud je o vaši druhou otázku, Nevím, jestli jsem to zcela pochopil. Eh, o co vám jde? Co jste nepochopil? Facebook chce omezit působnost GDPR, pokud je uživatelé z Azie a Afriky, protože jejich podmínky byly předtím eh, napojeny na podmínky Facebooku v Irsku a chtějí je vyloučit z působnosti nyní působnosti GDPR. Takže vy se ptáte, zda by to mělo být umožněno, nebo jak je to umožněno, nebo proč to ty firmy dělají. Víte, my nemůžeme zabíhat do podrobností. A GDPR se eh, týká pouze EU, ale zdá se, že je to určitý protiklad, když se uvádí, že to chtějí uplatnit globálně, ale zároveň ti, kteří byli napojeni na Orsko, se chtějí vyloučit. Víte, tak jak je to uplatněno, není v duchu GDPR ani v tom duchu, co popisují. To znamená ochrana globálně. Kdyby skutečně měli v takovémto duchu jednat, tak určitě by nebylo možné přesunout tyto účty. Otázka také zní, jak definujete data, dejme tomu ve zprávě mezi občanem EU a mezi občanem mimo EU, kde se tedy vyskutují tato data, kde takzvaně žijí. Já si myslím, že odpovědi na tyto otázky budou zodpovězeny ve soudních sporech, které už začaly. Děkuji. Dal jsem vám trochu času navíc, aby ta otázka byla jasná, jinak by to bylo nesmyslné. Libe, máme tady předsedu Libe, jediného předsedu, takže položím tu otázku. Kristofrovi Wileyvu aspoň někdo tady přišel <laughs> jako předseda výboru. Na základě toho, co jste řekl a co víme o dopadu Cambridge Analytica třeba na referendum o Brexitu, na to se ptát teda nutně nebudu, ale i na další možné volby. Zmiňoval jste také Data, eh, což založili ti lidé, kteří byli zapojeni do Cambridge Analytica SCL, a prostě řada těch lidí sedí i v těchto nových funkcích. Jak pravděpodobné si myslíte, že je, že budou používat algoritmy, které vytvořila Cambridge Analytica, které tedy ovlivnily výsledek voleb, ale pro jednotlivé voliče? Myslíte si, že to bude mít dopad i na další volby? Protože zda nás poslouchá celá Evropská unie. Takže ta otázka vaše má dvě části. Za prvé, co se stane s algoritmy, a za druhé, jaký dopad ta firma měla v jiných jurisdikcích? Víceméně ano. Dobrá. Cítím jistou skepsi v tom smyslu, že ta firma zmizela. V podstatě se jenom převlékla. Když se podíváte na to, jak lidi zakládají jiné firmy, tak je to opravdu podezřelé zvláště vzhledem k tomu, že 10 milionů dolarů bylo vloženo do vytvoření těchto algoritmů a datových sád, tak předpokládám, že jsou finančně motivováni k tomu, aby tyto investice zachovaly pod jinou rouškou, ale spekulovat nemůžu, protože tam nejsem, takže to nevím. Co se týče dalších jurisdikcí, tak eh, ta firma působila po celém světě a já to vnímám tak, že narušila nové a křehké demokracie a vykořistila slabiny jejich systému pro svůj vlastní zisk. Na druhou stranu pozitivně vnímám, že země jako Trinidad to berou velmi vážně. A v podstatě berou to jako novou formu datové kolonizace kdy tedy jedna země vstupuje do vnitřních procesů druhé země online. Nevím, jestli jsem tím odpověděl na vaši otázku. Když já sám překročím čas, tak eh, to nebude dobré, takže mi vaše odpověď bude muset stačit. Za Imko paní Karaca Bild máte jednu minutu. Děkuji mnohokrát, Klode. A děkuji za trochu mrazivé vyprávění, že to nejenom ohrožuje naše demokracie, ale také referenda a volební procesy. V IMKU máme za to, že už jsme mnohokrát Facebook slyšeli, že se omlouvá, že mu je to líto, že udělali chybu, že si nedávali pozor a opravdu si myslíme, že obchodní mocnost musí nést odpovědnost. Jde také nejenom o dezinformace, ale také o nelegální obsah a jeho odstraňování. A táží se Elizabeth, zdali opatření a mechanismy, kterými Facebook má předcházet takovýmto porušováním datových práv, dostatečné. Michael Zuckerberg, eh, teda pan, pan Zuckerberg oznámil několik opatření stačí a co evropské instituce, jakými opatřeními mohou zvýšit transparentnost. A má třetí otázka, jak tyto platformy mohou lépe chránit děti na internetu, když už se nám to nepořelo GDPR. Co dělá Facebook proto, aby ověřoval věk dětí a pokud nejsou dostatečně staré, tak zrušil jejich obsah. Elizabeth, vaše otázka zdali opatření a kroky, které oznámil Facebook pro zlepšení ochrany údajů stačí nebo ne. To se uvidí. Máme určitě před sebou kus práce. Naše zpráva a opatření, která byla přijata po naší zprávě, určitě více tuto záležitost vyjasní. Ale nejde pouze o zvýšení transparentnosti Facebooku Nejenom Facebook musí dodržovat GDPR a další pravidla, i jiné platformy. Ale prostě časem se ukáže, jak se k tomu postavil Facebook. Probíhá řada šetření pod vedením kolegů, kteří mají v EU na starosti ochranu údajů a naše rada vytvořila pracovní skupinu, která má sledovat všechny tyto problémy. Nyní k vaší druhé otázce, tedy jaká opatření by mohly přijmout instituce Evropské unie. Jak říkám, GDPR je důležitý první krok, ale také si myslím, že je potřeba se zabývat jistými etickými otázkami v evropských institucích. Giovanni Bortelli, který je zde, inspektor pro ochranu údajů v této oblasti odvedl řadu dobrých opatření. A Spojené království vytváří nové centrum pro datovou etiku, protože to jsou všechno věci, které právnicky nejsou nutně černobílé. Je tam řada etických otázek a nečernobílých problematik, kterými se musí zabývat i třeba poslanci. Jak jsme na tom s časem, můžu odpovědět poslední otázku? Ano. Děti online. Jak víte, GDPR má zvláštní pravidla pro děti a poskytovatele internetových služeb mají poskytovat služby, které jsou vhodné pro věk dítěte. Zajímavé je, že ve Spojeném království podle zákona o ochraně údajů můj úřad musí vytvořit kodex, etický kodex pro architekturu a design služeb pro děti. A to si myslím, že je dobrý krok. Děkuji. Za výbor KALT Sabin Verhaen, prosím, máte slovo. Děkuji ještě jednou mnohokrát za uh, otvořený způsob, kterým jste zatím odpovídali na naše otázky. Já mám dvě otázky za kulturní výbor. Za prvé, Máme zde článek 10, který garantuje rozmanitost médií, která má být chráněna. Datová analýza je legální, pokud vy souhlasíte. A přes tuto datovou analýzu by mělo být zajištěno, že uživatel dostane řadu různých informací, jak tedy zachovat šíři názorového spektra, které se dostane jakožto informace k občanovi. A při různých volbách a například před Brexitu jsme viděli, že veřejné mínění je možno masivně ovlivnit. Ne, ona nechce tuto otázku. Buď to pan Parakalis, anebo pan Wiley. Pan Parakalis. Já se pokusím. Především děkuji za otázku. Já souhlasím, že to, čemu se říká echo chambers, čili že vlastně se na vás valí pořád ty samé informace podle toho, co jste si přečet, je velký problém. To je velký problém. A technologické firmy to musí řešit. Jinými slovy, tedy uživatelům dáváme, musíme Eh, dávají jenom stále více názorů eh, stejného typu jako názor, se kterým už řekli, že souhlasí. Máme také algoritmy, které byly optimalizovány tak k tomu, aby člověk si to přečetl. Mohou se tedy následně dostávat na povrch různé konspirační teorie a podobný obsah. Já myslím, že to má dvě stránky. Za prvé technologické firmy, které se tímto problémem v minulosti příliš hluboce nezabývali. Teď tak činí, ale stojí před nimi ještě hodně práce. Teď z regulačního hlediska si myslím, že především potřebujeme více transparentnosti o fungování algoritmu a jejich výsledcích. Tedy, aby tyto firmy musely poskytovat zprávy třeba o různých maticích a následně, abychom zjistili, o jak velký problém se jedná. Tím si myslím, že zásadně přispějeme k jeho vyřešení. Za Libe Roberta, prosím. Děkuji za to, že jste zde vystoupili. Žijeme v době, kdy informace jsou nové zlato. A my poctiví politici tady jsme, na druhou stranu jsou tady politici, kteří tohoto budou využívat, aby představovali propagandu jako pravdu. Tady nejde jenom o zneužívání údajů, ale také o to, že systém byl vytvořen pro dobré uživatele a nyní je vytvářen proti nám. Já jsem z Malty, tady tam u nás také se hrála Cambridge Analytica své uh, role, nevím tedy, Máme 6 milionů obyvatel, nevím, kdo u nás ta data těžil a kdo to přikázal. A chci se zeptat paní Cadwalder, co my na evropské úrovni můžeme udělat pro to, aby se to znova nestalo? Jak členové této sněmovny mohou oznamovatelům a novinářům pomoci při jejich vyšetřování? A pak mám otázku na pana Parakalese. Aha, mám jenom jednu? Aha, tak dobrá. Tak to předám někomu jinému. A jenom jedna osoba. Dobrá, tak potom ještě jednu otázku, jestli můžu. Robert, to, to přece musíte znát, jak to tady chodí. Moje otázka je, co udělat pro to, aby se to znova nestalo. Dívala jste se na mě, chtěla bych vám dal více času, to bylo dosti drzé, ale co se dá dělat. Carol má dvě minuty. Jak jsem říkala v úvodním projevu, opravdu si myslím, že je zcela zásadní, abychom zjistili, co se skutečně v minulosti stalo. Facebook zdá se je dosti zoufalý, mluví pořád o budoucnosti, ale prostě pokud skutečně nepochopíme, co se stalo během těchto kritických voleb a jak naše volební zákony byly podkopávány, jak se tvrdí, tak to nebudeme schopni zastavit a nepředejdeme tomu, aby se to opakovalo. A to má dopad na vaši budoucnost, na naši budoucnost, na budoucnost všech. Takže apeluji na vás, abyste opravdu se na to posvítili. Já jsem v úvodním projevu zapomněla říct jednu zásadní věc. A to, že veškerá šetření, která probíhají ve svém království a jejich několik a provádí to několik úřadů, se všechny propojují na Cambridge Analytiku a na jejich síť. A to má všechno návaznost zase na vlastníky Cambridge Analytiky, Mercera a Banona. Takže opravdu, dnes tady máte jednoho, které nemáte svého poslance, Faráže, ale je to váš poslanec a myslím si, že kdybyste se ho pořádně zeptali, tak by vám to byl schopen vysvětlit. Novinářům neodpoví. Musím říct, že mi vůbec nedělá radost se muset ptát jeho tiskového mluvčího, takže se ho zeptejte sami, je to jeden z vás. Děkuji za Ligbe Birgit Cipl na jednu minutu. Na Elizabeth Denham. Můžete prosím ještě jednou všem uživatelům vysvětlit, jaké údaje zpracovává Facebook, obsah, metadata, uživatelská jména a na základě čeho vlastně vytvoří profily ty agregované údaje, které se potom předávají aplikacím typu Cambridge Analytica a ostatním. A jak jsme se dozvěděli, tyto agregované údaje nebo profily se dají využít k tomu, aby se lidé manipulovali. Nebo bych to dokonce řekla tak, že si tímto prostřednictvím může někdo koupit hlas což určitě má negativní dopad na hlavní pilíře naší demokracie. Jak se díváte na GDPR a e-privacy, což je budoucí nařízení? Jak toto může omezit tuto praxi? Prosím, na dvě minuty. To je jedno z témat, které v tuto chvíli řešíme. Přesně, jaké údaje kdo dal komu a jak to probíhalo systémem jak se nakombinovaly s jinými údaji od jiných datových makléřů, jaké algoritmy zpracovávaly tyto údaje. Teď pracujeme opravdu stovkami se stovkami terabitů, terabitu dat, abychom to zjistili a napíšeme to následně do zprávy. Teď, co se dá udělat obecně v rámci GDPR? Já si myslím, že teď už GDPR dává orgánu pro ochranu osobních údajů v dost pravomoci sledovat tuto auditní stopu a provádět kontroly. Kontrolovat algoritmy přímo na místě, když fungují v rámci systému. A to je určitě důležitá pravomoc. A navíc, že to nemusíme dopředu nahlásit, tam můžeme přijít na neohlášenou kontrolu, což znamená, že se tam můžeme dostat, podívat se na infrastrukturu, zjistit, jak to funguje a následně se dívat, kudy ty data systémem jdou. Takže GDPR je dobrý základ, ale bude se to určitě dále vyvíjet. Um, Děkuji koordinátor za Libe a mm, EKR a uh, Helga Stevens. Děkuji, pane předsedo. Tématem tohoto jednání je skandál Facebooku a Cambridge Analytica, ale já si nejsem jistá, zda se máme omezovat jenom na tento případ. Mm, eh, otázka Eh, na eh, eh, paní předsedkyni britského úřadu. Je to izolovaný skandál, a nebo jsou tady větší i menší platformy, které by dělaly to tež, to znamená sbírali údaje uživatelů bez jejich souhlasu, prodávali je a nebo umožňovali cílené reklamy na, přes tu jejich platformu firmy ne, eh, nesmějí takto zneužívat nebo předávat eh, eh, informace třetím stranám bez souhlasu. To je jasné. A druhá část, myslíte si, že GDPR něco změní, a nebo to bude jenom něco, co bude fungovat pro malé hráče a ti větší se tomu vyhnou. Vím, že tato otázka již byla položena, ale chtěla bych konkrétně slyšet odpověď na tuto druhou otázku. Děkuji. Paní Denham, prosím. Vy se tážete na to, zda ta Aktivita, o které hovoříme v souvislosti s Facebookem a Cambridge Analytica, zda to je i na jiných platformách, zda dochází k těm tomuto zneužívání i jinde. Odpověď řekla bych ano. V politické oblasti jsou eh, politické konzultační firmy, které se spojují s eh, datovými analytickými společnostmi nebo datovými makléři, takže je tady nedostatek transparentnosti po mnoha platformách. Na mnoha platformách Facebook je velkým hráčem a stal se cílem toho zneužití, na které jsme zjistili. Takže, které jsme zjistili. Takže ano, děje se to i jinde úřady na ochranu osobních údajů údajů uživatele zákonodárci, mm, různé organizace by toto měli vědět a být si toho vědomi. Druhá otázka, zda GDPR něco změní, anebo to bude spíš zátěž pro malé podniky a ti velkcí se vyhnout. GDPR podle mého názoru je to je dobrý krok, je to jenom ale jeden krok, je to e, předpis, který je zatím na papíře. A co je klíčové, je, jakým způsobem bude uplatňován. Je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 úřadu na ochranu eh, osobních údajů, kterou budou tyto úřady vyvíjet a postihy, které budou uvalovat. Je to na aktivitě občanů a uživatelů, protože ti mají práva eh, eh, činit určité kroky. My nemáme tisíce inspektorů, aby toto kontrolovali, ale jsou miliony uživatelů, kteří mohou svá práva uplatňovat. Takže je to aplikace, výkon, bude potřeba změnit celý celít celé to nastavení e, i fungování. Nejde o to, jestli jsou to malé nebo velké podniky, e, ale úřady na ochranu e, osobních údajů se domnívám budou proporcionálně postupovat při výkonu toho, toho předpisu. To aspoň děláme my. Sophie Intfeld za Libe, děkuji. Za, na pana Wileyho komise chce nalézt firmu, která by zajištěla, zajistila inter Eh, operabilitu. A tato firma je, pracovala s Cambridge Analytica v minulosti, je to dobrá volba ze strany komise. A na paní předsedkyně Evropa je nové eh, eh, prostředí pro Stevea Banano a včera velvyslanec, americký velvyslanec řekl v Německu, řekl, že je zde pokus ovlivnit evropské volby. Jakým způsobem způsobem můžeme zajistit, že nebudou nelegitimní metody využívány a podaří se nám tomu zabránit dostatečně eh, rychle. Otázka na dvě osoby, ale i tak, Sofie, děkuji. Dobře, takže eh, na pana jeho první otázka. Eh, ta otázka se týkala firmy Palantir, která, ano, Zaměstnanci této firmy eh, se navštívili nebo při, působili na, úře, na, v kancelářích Cambridge Analytica, účastnili se celé řady těch projektů, které jsem popsal já eh, asi nejsem v pozici, abych říkal Evropské komisi, koho si má či nemá najímat, ale ukázalo se tady, že když jedna dělá, firma dělá něco a druhá něco jiného, úředně odděleně, tak eh, neznamená to, že ti zaměstnanci, a oni tomu říkají, soukromně si nevyměňují informace. Takže bych doporučil vytvořit eh, mechanism, mechanismus, který zajistí, aby firma, která pracuje na určitém projektu, aby bylo jasné, s kým pracují a s kým také jejich zaměstnanci třeba spolupracují takzvaně soukromně mimo. Eh, dobré dvě otázky tedy eh, výjimečně umožním, prosím paní Denam. Eh, není to jenom ICO, ale je to odpovědnost všech evropských úřadů na ochranu osobních údajů být skutečně ve střehu, pokud jde o tyto otázky ty algoritmy, jak, stejně jako zdrojová data, jsou problémem a v rámci GDPR jsou nové nástroje, ehm, vykonávací nástroje, které budou přikazovat firmám nebo umožní zakázat firmám zpracovávat určitá data nebo používat určité algoritmy a tyto mm, nástroje by mohly být užitečnější než jenom pokuty. Děkuji. Barbara Spinelli, Libe, koordinátorka za GUE. Děkuji. Já mám otázku na Mm, eh, paní Karol Coldwoldery trošku jde jiným směrem, protože mám určité pochybnosti o Cambridge eh, Analytica a dalších. Pan Wiley řekl, že eh, takové cílení na jednotlivé lidi, voliče se dělo interně, jmenovaly se americké volby a také Brexit. Jsou mi jasné tyto obavy, ale to, co se ukázalo, je mnohem méně méně než, eh, se ukazuje mnohem méně, než co se říká. V roce 2012 eh, k čemu došlo? Eh, možná se tady jaksi pletou různé kauzy dohromady Cambridge Analytica podpořila také ve volbách teda Kruze, ale tato informace asi není správná. Je to otázka vůbec spolehlivosti všech těch informací a odvonění. A já se táži, zda se skutečně eh, tyto skandály využívají k jakému si podrytí těchto, těchto mm, těch objektivních výsledků. Eh, ano, ta otázka, jak účinné jsou tyto techniky, je platná, ale větší, eh, si zásadnější otázka je, zda tyto techniky jsou zákonné, ne jak moc podrývají ty výsledky. Já se k tomu vracím opakovaně. Když mi říkají, všichni to dělají, to je součást politických kampaní. Mm, já nevím, zda, eh, zda ty Eh, firmy, zda všechny politické po, politické kampaně používají eh, dodavatele vojenských, vojenských eh, zařízení. A toto SCL je skutečně taková firma, která tyto věci dělá, ale protože některé věci jsou klasifikované, tedy označené jako důvěrné, tak to nevíme, ale tyto techniky, které využívali v rámci nějakých vojenských dodávek jsou nyní používány u eh, voličů eh, civilního eh, obyvatelstva, jak účinné to je, to je skutečně otázka, ale o to mi tady nejde. Moje otázka je, zda to bylo legální, zda to bylo zákonné, kolik peněz bylo vyla, vynaloženo, kdo ty peníze vydal a proč tady existovaly propojenosti a byly skrývané mezi těmi firmami a těmi kampaněmi. Proč je skrývali toto propojení? A je tady ještě někdo, kdo by se k tomu mohl vyjádřit. Eh, předseda UKIPu zde je dnes v obecenstvu a UKIP poskytl údaje Cambridge Analytica a tyto údaje byly použity v referen, během referendu. A myslím si, že UKIP neplní to, co ICO po něm chce. My nemáme eh, možnost klást UKIPu otázku. Vy eh, ano, takže za nás doufám, že budete schopni odpovědět a položit některé tyto otázky, tedy za nás a v náš prospěch. Děkuji. Okay. Okay. Um, the Libe coordinator... Jan Albrecht, koordinátor za zelené. Takže já budu fungovat jako taková štafeta. Hm, předám otázku panu Vajlimu, protože já si myslím, že jde skutečně o skutkovou podstatu tohoto případu. Hm, pane Vajli, já bych rád podrobněji pochopil, jaký byl model Cambridge Analytica pro zacílení reklam na Facebooku kolem referenda o Brexitu. Na základě jakých modelů to fungovalo? včetně agregát IQ a jejich zapojení v těchto kampaních. Jak vypadají ty data, datové modely a na základě jakých dat se pracuje? Můžete to nějakým způsobem rozvést, protože já si myslím, že právě zde musíme pochopit podrobněji, o co v té minulosti vlastně šlo. Děkuji. Pane Wiley? Takže, víte, jsem časově omezen, takže skutečně do podrobností asi zajít nebudu moci. Ale může se podívat na eh, zdroje eh, z akademické literatury. Mm, z toho totiž těžila i Cambridge Analytica. Eh, Cambridgeská univerzita eh, využívala výzkumu americké výzkumné agentury eh, vojenského průmyslu, vojenského sektoru. Já, když jsem tam pracoval, tak jsem viděl, že v kon- eh, ve zkouškách došlo k určitě k navýšení konverzí. Určitě to funguje oproti kampani Obamy jeho kampaň využila údaj, ale ne po, po, po tlačení voličů nebo pro jejich manipulaci, nepoužili dat pro šíření informací, takovýchto informací. Bohužel nemám dost času, nemohu to rozvádět, jak ty modely fungují, takže to by skutečně trvalo pár minut. Já se omezím ano, určitě vím, že toto je časové omezení problematické, ale určitě toho rozvedete jinak. Za Avko je TD pan Button. Děkuji, Claude. Posledních 620 let v aktivní politice jsem se snažila přesvědčit lidi, že je třeba opustit EU za Británii. Já jsem v během kampaně mluvil se stovkami, tisícemi lidí tvaří v tvář. Nikdo tehdy a od té doby nikdy, ať už hlasovali jakkoliv, by neřekl, že byli ovlivněni něčím, co viděli na sociálních médiích. Tato celá záležitost souvisím s tím, že ti, kteří chtějí zůstat, chtějí dělat to, co je v jejich silách, aby zvrátili rozhodnutí o Brexitu. Čili Karol za Guardian. Guardian eh, není nestraný. Je to uh, stranická, stranický hráč, tak jakokoliv jiná strana. Takže se ptám ve dvou částech. E, za A. Guardian vyšetřuje i kampaň Remain, no, pokud jde o data nebo jiné aspekty kampaně, tak stejně jako e, vyšetřují a prošetřují e, stranu Leave. A za druhé, je vaše stanovisko v Guardianu čistě stranické, tak abyste udělali, co je ve vašich silách, abyste zvrátili výsledek referenda? Děkuji za otázku. Toto není stratinská otázka. Na tom trvám. Jedná se o integritu naší demokracie, jedná se o naší národní suverenitu. A já bych řekl, že i vy byste na, o to měli mít zájem. A přímo k otázce, zda Guardian prošetřuje také využití údajů na straně Remain. Mhm, já nevím o žádných problémech na straně těch, kteří chtějí zůstat. Já jsem na nic nenarazila. Ani příslušný výbor ani policie na něco podobného nenarazili. Pokud něco takového existuje, tak doufám, že novináři na něco narazí a že se to prošetří. Určitě je velmi důležité si říci, že e, je jedno, kdo porušuje pravidla nebo zákony. Musíme zjistit, jestli opravdu tak činí. A v tomto ohledu sou, s tím souhlasíme, že to vyšetřování je motivováno stranicky. No, Nemyslím si, že Facebook nebo Google jsou nějak stranicky zainteresováni. Myslím si, že ovlivňují země a demokracie napříč celým světem, v Evropě, v celém politickém spektru. A pokud se chcete zahrabat do písku a pokud chcete věřit tomu, že takto tomu je, že to je establishment, tak eh, pak je vena na vašich hlavách. Podívejme se, kam se s tím dostaneme. Musíte se podívat o echelon výše a zjistit, jaké velké riziko to představuje pro nás, pro všechny. za IMCO a ENF Majlín Trišensky. Minuta. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem měla podobnou otázku jako pan Betten, takže se soustředím na technickou otázku. Asi na pana, pana Kalese, ale nechám si vás vybrat. Existuje zvláštní koncepce Facebooku týkající se ochrany osobních údajů a sama jsem to zjistila, když výbor IMCO byl na podzim ve Washingtonu. Analýza a sběr údajů probíhá algoritmy a to jsou techniky, které se dají použít i k ovlivňování voleb, ale nejenom. Komerční využívání osobních údajů z toho člověku uh, jde mráz po zádech. Dokážeme si dokonce představit, že Facebook anebo ti ostatní nás skoro poslouchají nebo nám čtou e-maily. A proto mám technickou otázku. Bude existovat zásadní rozdíl mezi technikami využívanými během Trumpové kampaně a Brexitu a těmi, které se používají ke komerčním účelům? Sandy? O co se ve vaší otázce jedná? Myslím, že vám jde o rozdíl mezi technikami, které využívá kampaň Trumpa a mezi technikami, které využívají komerční kampaně. Myslím si, že tady rozdíl není. Trump ve své kampani ale velice účinně využil komerčních marketingových technik, které se uplatňují u sociálních médií v posledních letech a využili toho pro politickou kampaň velice efektivním způsobem. Myslím, že to byla nejefektivnější kampaň sociálních médií v případě prezidentských voleb kdykoliv v historii. Děkuji Livia Joraka za Libe a PP. E Děkuji mnohokrát, pane předsedo, opravdu krátká otázka. Chtěla bych se vrátit k tomu, zdali můžeme zjistit, jaké zisky pro Facebook z toho plynou. Zdali jsou tam i třetí strany, zdali k tomu dochází i ve, ve třetích jiných zemích, zdali Eh, se takto platí pro politické kampaně nebo pro něco podobného. Čili to bylo na koho? Nějaké jméno? Jméno panelisty? Neslyšíme bohužel z pléna. Takže Karol nechce odpovídat na otázku Sandy. Myslím, že David se tady zdá být trošku na okraji, takže na to myslete v dalších otázkách. Ptáte se na politické kampaně, zdali jsou tam třetí strany, jaké z toho plynou zisky pro Facebook. Pouze obecně Facebook své finanční zisky nebo rozvahy nezveřejňuje pro jakékoliv kampaň ani politické. Někdy v marketingové kampani jsou zapojeny třetí strany. Tyto strany také dostanou poměr eh, z výnosů, ale pokud jde o výdaje eh, na reklamy, tak zisky víceméně plynou Facebooku pro Facebook. Pokud je o Trumpa, prezidentské volby, tak to bylo 80-90 milionů amerických dolarů. Připomínám, kolegové, pokud nás opustíte, tak ty otázky jsou pryč. Pro ITRE a SAD Eva Kajli. Na Facebook. Je technicky možné skutečně vlastnit naše data, expertovat je, vymazat je, zjistit, kdo jak dlouho je používá, udělit nebo upřít přístup třetím stranám, jako dejme tomu výrobcům dat a zároveň mít další alternativy. Bylo by to fair. Změřili jste poměr zdrojů zpráv a také možnost nemanipulovat tyto informace a také zdali se domníváte, že agregovaná data by měla být ve veřejném zájmu, ve veřejné působnosti, že by se daly využívat pro vědecké eh, účely a zdali by bylo dobré se vyhnout nebo vymoci, eh, možnost vyhnout se takovýmto případům, protože GDPR je poměrně pomalý a pro cílenou reklamu eh, potřebujeme Eh, řádná pravidla. Vy eh, se obracíte na Facebook, ale já jenom zúraznuju, že osoby už nepracují v příslušných firmách. No, to jenom do záznamu. No, to bylo poměrně nabitá otázka, takže ke všem třem částem. Uživatelé, jakou mají kontrolu? Facebook vzhledem k tomu, že podléhá celé řadě eh, pravidel, nejen v Evropské unii, má celou řadu kontrol. Ale opakovaně dochází k tomu, že vlastně tyto nástroje nezafungovaly tak, jak měly. A jeden konkrétní případ, o kterém jsem slyšel dnes ráno, tak jako v případě výrobců, eh, kteří produkují na základě údajů i o přátelích to nastavení nezafungovalo. Čili je tam nastavení vypnout možnost přístupu k vlastním údajům napříč přáteli. Takže New York Times eh, to otestovali a toto nastavení prostě nefungovalo. To znamená, že ty údaje byly stále ještě veřejné a přístupné. Takže to je jeden příklad a těch příkladů je několik. Dále jste se ptala eh, na eh, newsfeed talk informací na vašem profilu. Novinky a zprávy. Nezapomínejme eh, na to, že se většinou vybírá nejzajímavější obsah, s kterým eh, budete komunikovat a tak na tom Facebook vydělává. Problém těchto firm je, že jim jde o tu angažovanost, o komunikaci a to vede k problémům. A já se to budu snažit eh, z časového hlediska omezit agregované údaje toto je masivní, náročný problém, těžko v pěti vteřinách na to odpovíte, ale na základě deanonymizace eh, je to záležitost, nad kterou se musíme skutečně zamyslet. Jazyk, please. Petr Jazyk, prosím, za Olde. Děkuji, pane předsedo. Klíčová otázka z mé strany je, jak pravomoc, jak eh, moc převést od platform zpátky lidem, nebo přinejmenším změnit tu rovnováhu, abychom měli zástupce, kteří jsou řádně voleni a referenda, která mají férové výsledky. Na pana Parakalise. Mark Zuckerberg řekl, že řešili slabiny. Nicméně víme, že algoritmy, zacílená reklama technologie přesvědčování, to jsou všechno věci, které nadále používají. Jak tedy tomuto můžeme do budoucnosti zabránit a co můžeme udělat pro to, aby někdo takovýmto způsobem ovlivňoval volby? Slyšeli jsme o Brexitu, mám pocit, že to bylo opravdu loupež století. Já si myslím, že tady je potřeba vyřešit řadu věcí. Jednak na regulační straně, druhá na straně technických firm. Co se technických firm týče, tak Facebook začíná činit důležitý krok, tedy zavádět transparentnost zadávání reklamy. Abychom věděli, kdo si kupuje kolem voleb reklamu. A tam si myslím, že učinili zásadní krok, byť ne ještě krok úplný, který tuto transparentnost by zajistil. Jedním z hlavních problémů na straně technických firm je, že podnikatelský a obchodní model je nazbírat co nejvíce údajů, tak aby mohli poskytnout dokonale zacílenou reklamu a tu potom prodávají tomu, kdo zaplatí nejvíc. A následně vzniká opravdu špatná motivace, která má negativní dopad na společnost. To je ta skutečná pravda o tomto modelu a o tom, kam nás dovedl. Můžeme k tomu přistoupit dvojím způsobem. Buď to hodně zregulovat ty nejhorší případy, například zahraniční aktéry, kteří budou zasahovat do voleb. A můžeme napsat složitá pravidla, jak se to bude dít, či nebude dít. A nebo určité funkce můžeme prostě zrušit, tak aby neměli možnost tolik zacílit reklamu. Aby se nemohli dít takové věci, jaké se děly v referendu o Brexitu nebo vel, během voleb v eh, USA. Jako regulátoři, podle mě, byste se měli vyhýbat spíše specifickým pravidlům a spíše vytvářet ekosystémy a motivace, případně najít jiné aktory, třeba jsem mluvil o eh, pojišťovnách, ale v každém případě jiné aktéry, kteří mohou vyrovnat více tento ekosystém. Eh, vím, že jsem to odpověděl složitě, ale tak to vidím obecně. Za Libe a Gue, paní Spinali, můžete vysvětlit, proč hovoříte po třetí? Já mám na Sandyho Parakela se otázku a budu hovořit italsky. Nové GDPR je opravdu výborným nástrojem, který zajistí, že naši občané se mohou bránit. A zajímalo by mne, máme mnoho zákonů, které nás mohou chránit a zajímalo by mne, jestli to může negativně ovlivnit svobodu a pluralitu internetu. Také jednoduchost přístupu k těmto údajům, to je další věc práva o autorský, nebo e, zákony o autorských právech, kodexy pro chování firm, které působí na internetu. Já, já z toho všeho mám dojem, že že, že, že tady situaci neřešíme dostatečně ráznými prostředky. Že jako kdybychom dávali zpátky, cpali zubní pastu Eh, do, ehm, do tuby. Ano, v tom souhlasím s tou zubní pastou. Často neuvažujeme nad negativními dopady, než začneme nějaký produkt využívat. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby vy jste se začali obecněji zabývat tím, jak vytvořit motivaci pro firmy, aby se chovaly slušně a nechovaly neslušně. Vy jste zmiňovala GDPR. Já si myslím, že jednou z klíčových věcí na GDPR je, že tam jsou smysluplné postihy. A to je opravdu poprvé, kdy tyto technické firmy čelí možnosti pokud které budou bolet. jakmile budete hrozit takovouto obrovskou pokutou, tak nakonec si firmy okamžitě změní priority a začnou podnikat jiným způsobem. Protože přece jenom nechtějí nakonec dostat eh, pokutu ve výši milionu dolarů. Takže si myslím, že byste se znova měli zamýšlet nad motivacemi a hrozbami finančními, ale zároveň nezapomínejte na malé firmy a chraňte ty firmy, které inovují, ale zároveň zajistěte, aby velké firmy byly odpovědné a nesly odpovědnost za ty opravdu obrovské úniky ropy v uvozovkách. Libe a zelení. Já bych se ráda zeptala paní Kent Wallader na jednu věc. Co vliv Kremlu na britské referendum? jsem z Nizozemska, my jsme měli referendum o Ukrajině a ovlivňování kampaně před referendem byl pro nás také problém. Minimálně jsme se toho obávali. A zajímalo by mne, jak to vidíte vy, do jaké míry si myslíte, že Rusko bylo zapojeno do kampaně před Brexitem? Kdo si myslíte, že byli klíčoví aktéři? a pokud vím, tak na vás osobně zautočili. Cítíte se bezpečná? V bezpečí? To je moje poslední otázka. Mnohokrát děkuji za tuto otázku. Klíčová odpověď je, že nevíme. Máme svá podezření, že Rusové nějakým způsobem ovlivnili referendum o Brexitu. Víme totiž, že ingerovali do voleb po celé Evropě. A toto přece jenom bylo klíčové hlasování, tak mně připadne velmi nepravděpodobné, že se alespoň o tento vliv nepokusili. Nicméně, tady se vracíme k otázce politické vůle, o které už jsem hovořila. Mám pocit, že celý systém tady E, selhává a neřeší otázky, které se objevily během několika vyšetřování tohoto referenda. A mám za to, že minimálně potřebujeme zoufale více informací. Víme to, že Facebook brání tomu, aby britský parlament šetřil tuto záležitost. Provádí obstrukce. Například, když předseda parlamentního výboru, který to vyšetřuje, podal žádost, tak na Vánoce Facebook napsal dopis a říká, že se podívají na známé účty. A přitom to byla pouze velice malá část a řekli, že tam našli jeden dolar, který někdo během referendu do toho investoval. Před třemi týdny kongres tyto reklamy zveřejnil a viděli jsme tam i ty, které byly zacíleny na Velkou Británii. A viděli jsme, že najednou to bylo více než tisíc liber. Což tedy zase nevypadá, že to je tolik, ale je to řádově vyšší než jeden dolar. Prostě Facebook si to otázku vyslovil eh, nebo vysvětlil velmi úzce. V každém případě tedy chci říci, že potřebujeme více údajů a potřebujeme, abyste nám pomohli, protože Velká Británie opravdu má problém tyto otázky řešit a potřebujeme vaši pomoc a podporu. Děkuji. Za AFKO a FDD pan Zun, prosím. Děkuji mnohokrát. Já mám otázku na Sandyho Parakalise. Dnes jsme několikrát hovořili o GDPR a říkali jsme, že to je velký krok ku předu v ochraně osobních údajů. A během diskuse se objevilo několik řešení do budoucnosti, jak by tato legislativa mohla transparentnost ještě posílit. Řešit, kam se předávají údaje a mít přísnější postihy pokud to bude potřeba. V IMKU jsme nad rámec GDPR hovořili také o tocích osobních údajů a myslím si, že je potřeba odlišovat osobní a neosobní údaje. I neosobní údaje mohou být takto využity. Táží se tedy pana Parakalise, jestli má nějaké nápady na legislativu, která by neomezovala řádné firmy a která by měla dopad na všechny typy firm, na velké i malé. Děkuji vám za vaši otázku. A v podstatě bych zopakoval to, co jsem říkal v prezentaci. Zamýšlet se nad motivací, ochranou malých firm. A kdybych měl hovořit podrobněji, tak se to dá udělat několika způsoby. Třeba malé firmy dostanou výjimku z určitých pravidel. Můžeme třeba snížit postihy pro malé firmy. Můžeme provádět osvětu a podporovat je. To je asi aspekt, který, který lidi nenapadne jako první, ale když chcete dodržovat GDPR, aspoň jsem to tady viděl ve Spojených státech, tak vás to spojí, stojí spoustu úsilí a peněz a času. A čím více informací tyto firmy dostanou, konkrétních informací a pomoci, tak tím jednodušší pro ně bude dodržovat GDPR. Takže nad rámec toho, co jsem řekl předtím, tak toto pravděpodobně jsou ty věci, které podle mě nejvíce pomohou. Jak můžete pomoci malým firmám nejenom snižovat eh, penalizaci, ale také jim pomoci, aby dodržovali těmi prostředky, které, tedy GDPR, těmi prostředky, které máte k dispozici. A Voss, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na pana eh, Parakilase. Ten případ Facebook a Cambridge Analytica mi eh, pro nás jako eh, politiky znamená nejdříve šok a potom říkáme, měli bychom mít přísnější předpisy a další předpisy a tak dále. A mě by zajímalo, chtěl bych slyšet váš názor když jsem si vyslechl odpověď paní eh, Denham, že mm, je potřeba větší, eh, že záleží více ne na těch předpisech, ale na tom vlastně, na tom jejich uplatňování, na tom eh, výkonu, čili je to spíše otázka těch dohledových orgánů a dozoru, anebo máme jít jinou cestou. A za druhé, co by bylo technického a právního hlediska možné, abychom zabránili zneužívání a manipulaci eh, dat? Jak můžeme, jaká legislativa by tomu mohla účinně zabránit? K té první otázce, pokud jde o eh, účinný eh, výkon těch předpisů, já nejsem od odborníkem na ty ten dohled a tu regulaci, ale ve Spojených státech vím, že se nijak nevynucují ani stávající předpisy, eh, například ta, ten eh, povinnost získat souhlas, takže úplně jednoduše zajistit, aby ty jednotlivé úřady na ochranu osobních údajů, aby měly dostatečné zajištění a aby skutečně byly, mm, byl kladen na to důraz na to, že něco činí, to by mohlo mm, určitě něčemu eh, předejít. Já nejsem eh, právník, ale myslím si, že k mm, porušení předpisů došlo často a nikdo to ne, nevynucoval. Eh, pokud jde o nové předpisy, GDPR je mm, prvním dobrým krokem, to si myslím, a nad to by Eh, se mělo přemýšlet o, přemýšlet o tom, jak bude vypadat příští generace technologií. GDPR řeší situaci, řeší problémy, které představuje stávající technologie, ale to, co se chystá eh, v těch negativních aspektech, může být hrozivé. Eh, vytvářet eh, obsah, který je úplně falešný, vypadá to jako, že lidé mluví nebo něco posílejí, dále věci umělé inteligence, které předpokládají, co člověk udělá, ale ale zatím to neudělal. Facebook je první, co na tom pracuje a může tyto predikce eh, dále vybudovávat a prodávat dále. Takže tyto nové technologie budoucnosti jsou eh, předmětem, by měly být předmětem našeho uvažování do, eh, i pro tu právní úpravu. Josef Biden za Libe SAD. Děkuji. Já mám otázku na paní eh, eh, Karol eh, Kodvolder. Děkuji za to, že jste nám vysvětlila to, jak jste postupovala ve vaším šetření. To, co jste zjistila, skutečně se dotýká samého základu demokracie, jak zabránit tomu, aby nebyl vlastně osobní život mani- lidí manipulován takovým způsobem, způsobem, že to ovlivní eh, eh, jejich budoucnosti. Co te, budoucnost, co můžeme eh, učinit pro to, abychom zajistili, že demokracie přežile, přežije, jak zajistit ochranu občanů před takovou manipulací a vidíte někde nedostatečnou právní úpravu, anebo je to skutečně jenom nedostatek uplatňování stávajících předpisů a pravidel? jedna věc, kterou jsem chtěla říct, na kterou jsem ještě neřekla, byla to otázka Jerryho Bettona, řekl, že nikdo, kdo s kým mluvil, mu neřekl, že by jeho názory byly změněny tím, co viděli online. Ale to je E, právě to. Spousta lidí mělo jasné názory, ale pak tam byla ta e, e, určitá skupina, která se dala převážit a najít, převážit jedním či druhým způsobem. A šlo o to tyto lidi najít, najít je, zjistit, kdo jsou a potom je bombardovat tou žádoucí reklamu. A to je ta věc, která pro nás byla neviditelná. To se může dít i ve vašich jednotlivých zemích, že eh, eh, lidé hm, vlastně si obecně myslí, že se jich to nedotkne. Já jsem nějak, mě ty názory nepřesvědčili opačně, než co jsem si původně myslel. Mně se to nedotklo, ale eh, je tady eh, ta určitá menší skupina a ty je třeba chránit a hlavně zajistit, aby to neprobíhalo skrytě pod pokličkou. To, co děláte zde, je vynikající, protože to vrhá nové světlo na tyto postupy a je možno se z toho poučit a věci řešit nějak eh, do budoucnosti. Například to, co eh, eh, úřad ICO zjistil v tom šetření. Já si myslím, že taková, taková ta jakási lhostejnost k tomu je velmi nebe, nebezpečná a když eh, mě bylo zajímavé, pro mě bylo zajímavé poslouchat a dívat se na eh, to, jak posloucháte své jednotlivé mm, eh, jazyky a také to, že si, že i vy máte různé pohledy na to a nejde jenom o ty politická, o ta politickou reklamu, sdělení, která, které může takto nějakým způsobem převážit váš pohled na věc. Omlouvám se, opět jsem překročila. Eh, měl jsem být opět přísnější, ale vaše odpověď byla nesmírně zajímavá. Eh, Libe EKR, pan Jurek. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát. Mám otázku na pana Parakalese. Jde mě o kontrolu toho, co uvádí Facebook. Facebook podle zvláštních pravidel vypínal určité stránky. Můžete se prosím trochu více vyjádřit k tomu, na základě čeho Facebook rozhodoval, které stránky vypne? Existují nějaká pravidla a jak se vyhnout cenzuře na, na Facebooku? Kdybyste 90 vteřin tomu mohl věnovat, tak potom ještě půl minuty prosím na paní Denan Táží se, v jakých jiných kampaních byly podobně využívány osobní údaje. Děkuji. Elizabeth, please. Prosím, paní Elizabeth Denam, ta první otázka se týkala mm, eh, nezákonných eh, odstranění údajů z Facebooku. Tady bych potřebovala od vás slyšet širší kontext. Zda mluvíte o eh, profilu někoho nebo správní informace nebo něco, co by mělo sloužit jako důkaz. Jaký přesně obsah jste měl na mysli? Uh, Mm, to bych potřebovala vědět. Paní eh, eh, Breso, Avko, SAD. Děkuji. Mám otázku na eh, Karol. Problémem je to, že 10 eh, eh, světové populace má eh, facebookový účet, je to tedy největší veřejný prostor a všechna demokratická pravidla toho, jak je tento prostor organizován, jsou klíčová mm, pravidla my máme ústavy, která hovoří nebo kladou, vytvářejí pravidla zastupitelnosti, ale tady v tomto prostoru není úplně jasné, jak máme fungovat. Takže ty nedávné pokusy Facebooku mm, zabránit tomu zneužívání. Je to dostatečné, ty jejich pokusy? A Mnozí ostatní se ptali, myslíte si, že tady bylo, byly takové vlivy i v jiných volbách, mám na mysli italské nedávné volby, a, ale i v jiných zemích. A myslíte si, že mm, mezinárodní síť eh, investigativních, investigativních novinářů by mohla napomoci eh, řešení této věci? Děkuji za otázku Eh, že říkáte, že to je veřejný prostor, který používá 10% světové populace, ale to je ta otázka. Je to veřejný prostor, my to na uh, tento prostor tak nahlížíme, ale zároveň je to soukromí, který je pod kontrolou eh, eh, eh, korporací. Všichni, kteří jsme účastní těchto platform, to pocitujeme. Hrozby, které jsem já sama zažila. Jedna taková hrozba šla Eh, od kampaně Leave.eu na Twitteru proti mně osobně, kdy mě hrozili násilím a, a, a zbraní. A stovky lidí si Twitteru na to stěžovali, ale přesto ten tweet nebyl stažen a nebyl ani žádný eh, základ pro to stažení. Já jsem, kdyby to bylo možné, mohla jsem, já jsem to eh, ho mohla dosáhnout, eh, eh, ale nezapomínejme na to, že to není veřejný prostor, je to soukromý prostor, prostor který vede jedna firma a firma, která od, odmítá zodpovědět otázky britské vlády a, a žádné odpovědi neposkytuje. Vy jako Evropský parlament jste jediné, zatím dá se eh, jediný orgán, který by měl tuto šanci ty mm, odpovědi z Facebooku, eh, od Facebooku získat. AVKO, EPP, Vivian eh, Redding, která se účastnila přípravy GDPR. Děkuji. Já mám otázku na paní Denam. V té logice, kterou dnes máme GDPR, nebo kterou jste zmínila, to znamená GDPR, otázka je, jak to bude implementováno, eh, vynucováno, čili eh, úřada, úloha Eh, úřadu na ochranu osobních údajů a těšíme se na zprávu, kterou připravujete koncem tohoto měsíce, ale protože vidíme, že Cambridge Analytica je asi jenom eh, špičkou ledev, ledovce, eh, ptám se, zda i jiné úřady na ochranu osobních údajů dělají to tež, co děláte vy v rámci ICO, aby zjistili, zda e, něco takového tam neprobíhá, protože my musíme se snažit o záchranu volebního e, procesu, který je skutečně e, ohrožen. Vaše zpráva, kterou vydá, budete vydávat, určitě může pomoci, ale nemůže to být jenom britský pohled, musí to být řešeno i v jednotlivých státech těmi jednotlivými úřady řady. Děkuji za tuto otázku. My vedeme šetření eh, v eh, oblast v té věci Cambridge Analytica Facebook, protože je tady přímé napojení na Británii a eh, vzhledem k tomu, že máme velmi do, že jsme velmi dobře zajištěni, zdroji jsme schopni vyšetřovat a kolega vysvětlil, jak to funguje, kolik osob se na tom podílí a tak dále. Velmi málo, málo úřadů na ochranu osobních údajů mají takové nové zdroje, aby mohli, eh, využi- aby mohli mm, dát dohromady takové experty, aby mohli šetřit. Takže eh, tyto úřady ve vašich jednotlivých členských státech by měly být dobře vybaveny personálně a materiálně, ale ty a doporučení, která vyjdou z naší zprávy, se dají a, um, uh, eh, vstáhnout i na ostatní uh, evropské země máme novou pracovní skupinu, která se zabývá platformami a sociálními médii. E, to je dobré. My dobře využíváme ty zdroje, ale není to jenom britská zpráva. My se zaměřujeme obecně i na ty makléře z daty, na kampaně a politické strany, takže ta naše zpráva budeme mít určitě širší působnost než jenom ve Spojeném království. Děkuji. Já se eh, domnívám, že je důležité si říci, že věci eh, se dějí ve Spojeném království, ale pochopitelně to má širší dopad. Jsem rád, že jste to řekla zcela jasně. Mám ještě pět řečníků a myslím, že tlumočníci končí v 8, takže žádám tlumočníky, aby nám pomohli, ale pokud svou práci ukončí, tak to bude muset být celé v angličtině. Eh, Timo Jurkens, SAD a Jury. Pět, máte minutu. Děkuji vám mnohokrát, děkuji za prezentaci. Já mám dotaz na pana Parakilase. Eh, Bylo dnes řečeno, že Facebook umožňuje výrobcům přístup k uživatelským údajům, což je pouze špička lezovce zneužívání údajů Facebooku a proto eh, mě trápí tržní pozice Facebooku. Eh, údaje naznačují, že Facebook zvažuje výměnu údajů mezi Facebookem a WhatsAppem, že to bude do budoucna nezbytné. A Facebook argumentuje také tím, že tady hodně alternativ flickrovým Amazon nebo WeChat, známý app. Hm, myslíte si, že to stačí eh, k přesvědčení, že Facebook není dominantní na trhu a že to omezuje možnost interoperability, anebo si myslíte, že Facebook má natolik silnou pozici, že tento monopol by měl být eh, rozbit? Děkuji za dotazy. Já uh, budu mluvit o tom prvním a pak o těch monopolech. No k tomu, co eh, se stalo dnes. New York Times dnes ráno nebo dopoledne evropského času zveřejnili článek, že po mnoho let eh, jsou v partnerství s mnoha výrobci zařízení. Samsung, Microsoft, a a po prostě výrobci mobilních telefonů. A jako součást těchto partnerství nabízejí přístup k údajům, které nejsou zcela transparentní pro uživatele a také údaje o přátelích. A v některých těchto případech to nebylo nebyl údaj pouze za, ze zařízení, ale ze serveru partnerských firm. A to je poměrně významná věc, protože ve Spojených státech máme na federální úrovni výnos, který zakazuje takovéto chování a za druhé to vlastně popírá prohlášení Facebooku před kongresem a před veřejností s tím, že ukončili eh, eh, tento přístup k přátelům v roce 2014 a ukončili to v roce 2015, takže je to velice významné. Prosím, sledujte to a sledují ta prohlášení Facebooku vůči vám a vůči členským státům. Takže pokud jde o monopol Facebooku, já si myslím, že Facebook má uh, nespravedlivou moc že je to monopol. A bylo by dobré vyloučit eh, WhatsApp, Instagram a Facebook aby se z nich staly subdivize kter, nebo separátní firmy, které nezdílejí data. A já si myslím, že kon, o, konkurenti mohou konkurovat spravedlivě, dejme tomu Snapchat ve Spojených státech, ten sice nemůže konkurovat proti Facebooku, ale jejich eh, hlavní rysy byly skopírovány Facebookem, protože mají dominantní eh, pozici. General Limar i EPP. Já se také ptám na výrobce zařízení, ale zeptám se ještě na jednu věc. A jedna věc, která mi nebyla jasná a nevyplnulo to ze slyšení v kongresu nebo v parlamentu u nás, jsou právě tyto profily, stínové profily. Mark Zuckerberg říká, že je třeba mít i informace o neuživatelích, aby naše eh, hlavní rysy fungovaly, že je to důležité pro bezpečnost. Pro mě kontakty, fotografie, nevím, jak vůbec by to bylo nutné, aby se nějak aktualizovaly eh, rysy webových stránek. Oni to popírají, že vytvářejí profily, ale eh, také připouštějí, že mohou schromažďovat údaje a pak je nějak vyloučit, eliminovat. Jakým způsobem to nevytváří profil nebo je to něco, co můžete potvrdit nebo zamítnout? Děkuji. Já z první ruky eh, nemám informace o schromažďování údajů o neuživatelů. Ale pan Zuckerberg správně říkal, že je to důležité z bezpečnostního hlediska pro jakoukoliv firmu, která provozuje internetovou službu. A v některých případech je to tak, jak internet vlastně funguje jak funguje celá řada technologií. Ale na druhou stranu klíčová oblast, které jsme se ještě nedotkli, je, proč tady není možnost uživatele jednoduše Eh, neúčastnit se schromažďování údajů úplně, a nebo nechat si tyto údaje vymazat, mm, pokud by chtěli. Já opravdu nevím, proč takové možnosti pro neuživatele neexistují, ale myslím si, že by se to mělo prošetřit, protože si myslím, že uživatel i neuživatel by měli mít stejná práva. Děkuji.